Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji, abychom zahájili naši práci, protože my máme dneska pořád jednání skutečně velmi obsáhlý a času máme vyměřeno málo, takže musíme jednat maximálně efektivně. Chtěl bych tady přivítat mezi námi eh, panu eh, pana Meštada, který je předsedou Evropské eh, investiční banky a také Eh, pana Kamdesu, který je bývalým ředitelem Mezinárodního měnového fondu a který dostal od Evropské rady určitý úkol eh, navrhnout, eh, jakým způsobem by se měl ubírat další mandát EIB. To je potom otázka bodu 4 a my se k němu dostaneme. Teď k bodu 1. Vy jste, vážené kolegyně i vážení kolegové, viděli návrh pořadu jednání, nikdo nemá žádnou připomínku, takže eh, to beru tak, že s tím souhlasíte. Dojde k malým změnám, nesnad v obsahu, ale v pořadí jednotlivých bodů. Konkrétně paní Jutta Haug eh, si přála, aby bod číslo 18 přišel na řadu po bodu číslo 6. To je jedna věc. A následně ještě bod číslo 7 ten budeme probírat po bodu číslo 17. Generální tajemník Klaus Welle si přál, aby byl přítomen během diskuze a mohl tak eh, případně odpovědět na eh, vaše otázky. To je zcela oprávněný požadavek, takže tím se budeme zabývat zhruba v 17.40. Kobo News máte k dispozici seznam e, našich e, pracovních jazyků, podobně jako další naše jednání, je jednání našeho dnešního výboru e, na vnitřním okruhu a na stránkách eh, parlamentu. Eh, chci ještě sdělit, že Virpi Kojka, skvělá Virpi Kojka, nás opouští. Opouští sekretariát našeho výboru, byla jmenována šéfkou oddělení u služeb intranet a eh, my jí k tomuto jmenování blahopřejeme, ale jejího odchodu samozřejmě litujeme. Děkuji vám, přátelé, děkuji vám jejím jménem. Bod číslo 3, schválení zápisů, e, závěrů ze e, předchozích e, schůzí, a to 20. ledna a 26. a 27. ledna pokud nikdo nebude mít žádnou připomínku do konce dnešního jednání, budeme brát tento zápis, tyto závěry jako přijaté. A tím už se dostáváme k bodu čtyři. Ten se týká e, závěru a doporučení ohledně mandátu, který byl svěřen Michelovi Kamdesu ohledně vnějších aktivit Evropské investiční banky. Toto je téma, které má obrovský význam. Já vám musím říci, že jsem navrhl e, mým kolegům ze všech e, příslušných výborů, to znamená z výborů, kterých se tak či onak dotýká činnost eh, Evropské investiční banky, aby se k nám připojili a bude tady pan Dodge, který je místopředsedou výboru Kokobu a který je zároveň zpravodajem eh, k Evropské investiční bance ve svém výboru. Jménem hospodářského a měnového výboru tady bude paní Giri, která je zpravodajkou a pan Berman zastupuje výbor pro rozvoj a je zpravodajem ke stejnému tématu. Výbor AFET a výbor mezinárodního obchodu bohužel nemohli zaslat vyzvat své zástupce. Ještě dřív, než dám slovo eh, panu Kamdesu, paní Carvajo a pan Fervanč požádali o technickou poznámku. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte skutečně vteřinku, abych e, jenom pojednala o situaci na Madejře. Jistě e, to všichni víte, Madejra byla opravdu hluboce zasažena živelnou katastrofou. Počet e, mrtvých a zraněných je velmi vysoký. Hmotné škody jsou velmi, velmi významné. Konkrétně dodávky vody a telekomunikace jsou velmi zasaženy a ostrov Madeira opravdu potřebuje naši solidaritu. Všichni portugalští poslanci a poslankyně eh, teď spol- organizují společnou akci. My eh, zítra přijdeme s návrhy a jsem přesvědčena, že portugalská vláda požádá Evropskou unii o pomoc eh, z prostředků fondu Solidarity. Takže jsem vás o tom chtěla takto stručně informovat a E, tento požadavek nám, našemu výboru, bude předložen, takže vás e, prosím o solidaritu. Musíme občanům, obyvatelům Madeiry pomoci. Děkuji, vážená kolegyně. Byli jsme všichni hluboce zasaženi touto tragédií na Madejře a e, tím, co jsme viděli v televizi. Evropská komise vyslechla váš návrh a já jsem přesvědčen, že všechny evropské instituce eh, se jistě budou snažit rychle rozpohybovat všechny eh, ty jednotlivé eh, nástroje a postupy, abychom mohli pomoci obětem tragédie. Mezitím paní Žoli, předsedkyně výboru pro rozvoj, se k nám připojila a já ji tady vítám. Teď dám slovo eh, panu Michelu Kamdesu. Chci jenom eh, zmínit, že je to muž, který je velice, velice vyhledávaný. Je to člen sboru moudrých, eh, které neustále vy, reklamují jednotlivé mezinárodní instituce, protože má obrovské zkušenosti v hospodářské a finanční oblasti na mezinárodní úrovni. Rada chtěla eh, slyšet jeho eh, úvahy, jeho doporučení ohledně Evropské investiční banky při prosazování vnějších politik Evropské unie v polovině období 2007-2013. A my jsme se domnívali, když jsme o tom hovořili s panem Meštadem, že by bylo docela zajímavé až bude tato zpráva předložena předsedům jednotlivých evropských institucí, aby tedy pan Kamdesu eh, předložil své závěry i nám zde v našem výboru a abychom se tedy společně mohli připravit na tu revizi v polovině období eh, v této oblasti a lépe se zaměřit na činnost Evropské investiční banky, která je často hlavním financujícím orgánem komunitárních politik. Drahý příteli, ještě jednou vám děkuji, že jste mezi nás zavítal a dávám vám tímto slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a dovolte, abych vám řekl úvodem, že je to pro mě obrovská čest eh, se moci vyslovit před členy a členkami vašeho výboru a dalších výborů, které jsou zde zastoupeny. Nemyslel jsem si, že jednoho dne eh, budu mít takovouto čest, to se musím přiznat, ale o to víc si toho vážím a o to víc si to užívám. Musím eh, předeslat, že jsem tedy byl požádán, abych eh, předsedal té komisi moudrých, eh, bylo tam deset moudrých a já, kteří byli vyzváni k tomu, aby se zabývali v polovině období, jak je to také zvykem, otázkou toho, jak se realizuje ten důležitý mandát, který byl svěřen Evropské investiční bance v roce 2007. Takže my jsme tuto práci provedli v roce 2008 a v roce 2009 a velice podrobně na základě vnějšího hodnocení, která byl, které bylo nesmírně podrobné, jsme se zabývali tím, co tedy bylo provedeno, co by mohlo být zlepšeno. I když vám musím říct, že Evropská investiční banka pracuje velmi, velmi dobře, mimořádně dobře, ale i tak je tam stále prostor pro zlepšení. Problém je v tom, že v těchto letech, a vy to víte lépe než já, se svět hluboce proměnil a Evropa rovněž, a to dosti radikálně. A naše skupina moudrých eh, eh, trochu váhala, nicméně se domnívala, že by to bylo špatné reagování na důvěru našich, čla, eh, našich členských států, kdybychom se drželi litery a kdybychom se zabývali výhradně tím, co funguje a co ne Abychom totiž e, neskončili tak, že bychom připravovali e, válku, která již proběhla, jak to občas generálové dělají. A proto jsme se snažili e, se podívat trochu nad rámec toho nejbližšího období po přijetí Lisabonské smlouvy poté, co byl vaším Evropským parlamentem e, přijat koncensus ohledně rozvojové politiky, který vlastně přímo z Evropské investiční banky učinil ještě důležitější orgán. Já tady nebudu předkládat výčet všech těch velkých změn. Vy o nich víte e, stejně jako já. Nicméně hovořím o tom proto, že těch změn je obrovsky mnoho. E, Celá historie světa se nekončí v roce 2013. Musíme být schopni větší e, představivosti. My jsme svou zprávu rozdělili do dvou částí. V té první jsme si připadali poměrně eh, solidně postaveni v tom, abychom předložili určitá doporučení a potom v té druhé s trochou odvahy jsme si říkali, co by tedy ta Evropská investiční banka po roce 2014, možná až do roku 2014, měla dělat, aby lépe sloužila ambicím Evropy, především v rámci tedy Lisabonské smlouvy. Je zřejmé a jasné, že teď tady existuje určitá jasná evropská ambice být eh, více viditelní, eh, více aktivní na všech eh, mezinárodních scénách, kromě tedy to služby diplomacie, která se začíná zavádět. Teď tady jde o to i zavést e, finanční investiční orgán a proto jsme tedy navrhli dvě e, takové možnosti a myslíme si, že je to na vás, na vaší představivosti, na představivosti vlád e, členských států, aby se tím zabývali. Takže nejprve dovolte ta naše doporučení v nejbližší době. Začnu nejprve takovým e, zjištěním, které jsme učinili. Toto zjištění vás patrně nepřekvapí. Konstatovali jsme totiž, že Evropská investiční banka i tehdy, když ji dáme do souladu s ostatními velkými světovými finančními organizacemi, tak Evropská investiční banka je skutečně mimořádným nástrojem ve službě Unie. A jsem šťastný, že tak mohu říci v přítomnosti Filipe, Filipa Meskiana. Je účinná, je e, velice e, akční a jedná v rámci tedy svého statutu maximálně. Co se týče jejich vnějších činností, které představují pouze 10 celkového objemu její aktivity, je Evropská investiční banka potichu eh, se stala potichu institucí eh, první kategorie. My, e... Možná, že si toho svět nevšiml, ale je zajímavé eh, si tady uvědomit, že Evropská investiční banka v té své vnější činnosti je stejně veliká jako Evropská banka pro eh, obnovu a rozvoj, banka z Londýna, a že je vlastně dvojnásobkem Africké rozvojové banky a je vlastně polovinou Evropské, pardon, světové banky byla by větší než Světová banka, kdybychom vzali dohromady ten její vnější i vnitřní e, objem činnosti. Takže to říkám proto, abyste si uvědomili, že to je opravdu účinný a obrovský e, finanční nástroj ve službě Unie. A ještě něco. E, Evropská investiční banka není zdaleka u maxima své kapacity, může činit mnohem více. Za předpokladu samozřejmě, že bude adaptována co do svého mandátu, co do svých zdrojů, eh, jak lidských, tak eh, hmotných, opravdu může činit mnohem více. A dovolte, abych připojil ještě něco. A musím říct, že to Eh, nám vlastně tak trochu osvětlili ty, kteří eh, dělali ten, eh, to vnější hodnocení. Tato banka vlastně je bankou, která je tak trochu obětí své vlastní ctnosti, protože se vždy E, obrovsky e, vzpírala tomu, aby se rozšířila její e, základna lidských zdrojů. A vy máte v tom textu, který jsem vám dal k dispozici na stránce 62, tabulku, která je v tomto směru víc než výmluvná je to instituce, která je opravdu pod hodnocena co do objemu personálu v porovnání s dalšími institucemi. Musím říct, že to je zároveň instituce, která pro své vnější e, operace e, vlast, e, používá stejně omezené zdroje co do lidských zdrojů jako uvnitř. Ale tady se vlastně objevuje ten problém. Pokud, jak naznačuje váš konsensus, by se tato banka měla stát finančním orgánem pro rozvoj tak v takovéto chvíli je zřejmé, že materiální eh, prostředky této instituce musí být větší, protože není možné eh, půjčovat eh, stejným způsobem v zemi, která je členským státem Unie a v jiné zemi, kde se nemůže počítat se stejnou institucionální infrastrukturou, kde je třeba být mnohem obezřetnější. A proto se my domníváme v naší skupině, že banka může učinit mnohem víc ve službách Unie za předpokladu, abyste, za předpokladu, že vy dokážete jí dát k dispozici ty zdroje a také tu nutnou administrativní organizaci pro veškerou tuto práci. Takže toto je takové nejobecnější sdělení a na základě této premisy naše skupina přichází s šesti hlavními doporučeními. Za prvé, a to je zase něco, co máte ve svých rukou, protože je to předmětem procesu spolurozhodování s radou ministrů. Jde o to lépe definovat a lépe realizovat mandáty, které má banka. Eh, na úrovni rady a parlamentu si nemyslíme, že by byl nějaký problém. Domníváme se, že ta témata, která eh, vy přijímáte pro ty mandáty, jsou vhodnými. Eh, jedná se o ekonomické infrastruktury, jedná se o adaptaci na klimatické změny, jedná se o financování a podporu soukromých a místních investic, podpora malých a středních podniků. Prostě ty cíle, které vám připadají naprosto prioritní podle regionu. Tohle všechno nepředstavuje nějaký problém a je zásadní, aby parlament i nadále eh, definoval priority pro Evropskou investiční banku a definoval také míru finančních zdrojů pro jednotlivé tyto priority. Kde je třeba věci zlepšit, je následně. Je totiž třeba, a zajistit, aby koordinace mezi komisí a bankou byla těsnější při, když se mají jasně definovat ty operativní směry. A v tomto směru my navrhujeme, aby se každoročně e, realizovala setkání, velmi e, konkrétní setkání mezi výborem a bankou, tak, aby vaše priority byly opravdu vzaty v úvahu a aby vyústily v nějaká operativní opatření pro jejich implementaci. My říkáme, že v našem světě, který se mění, je definice mandátu na sedmileté období možná něčím příliš ambiciozním a že je třeba si dát k dispozici prostředky pro to, aby se to nasměrování mohlo během e, té cesty měnit. A my doporučujeme tento typ pružnosti. A na základě tohoto prvního doporučení přicházíme s druhým a to, aby se vlastně tady e, zajistilo pokračování toho koncensu v oblasti rozvoje. Vy jste si totiž přáli, aby Evropská investiční banka v této oblasti přijala myšlenku určité změny a aby se stala tím, čím teď není. Aby se stala bankou pro podporu rozvoje. Evropská investiční banka eh, byla zamýšlena jako finanční instituce pro investování pro země Evropské unie původně, zatímco dnes jde o to učinit určitý nový krok, který je obrovsky důležitý a aby eh, tomu bylo a to proto, aby se z banky stala banka podporující rozvoj. Ovšem to není něco, co je možno zajistit ze dne na den nějakým jedním lusknutím prstu. Je třeba mít k dispozici nástroje, ale zároveň je třeba určitým způsobem i pozměnit kulturu té instituce. A to již trvá určitou dobu. Já vám mohu zajistit eh, nebo zaručit, že řídící orgány banky a její předseda jsou odhodláni jít tímto směrem, ale ono to nepůjde přetavit do konkrétních kroků, pokud nebude mít banka e, zelenou e, pro nabírání nových lidských zdrojů, které by takovouto komplexní e, politiku mohly realizovat. A pokud v jejich vztazích s komisí tady nebudou, nebudou určité postupy, které v angličtině nazýváme blending, to znamená určité prolínání, určité míšení Eh, to znamená eh, dary a eh, také tedy půjčky. A my si myslíme, že to je něco, co by mělo začít okamžitě, ale bude to trvat dlouho. Z krátkodobého hlediska jsme toho názoru, že banka nepochybně bude klást ještě větší pozornost eh, otázkám, které jsou přímo spojeny s eh, oblastí rozvoje, jako například klimatické změny, adaptace na klimatické změny a to samozřejmě eh, také bude znamenat příspěvky prostřednictvím darů, kromě půjček. Banka se bude také více zabývat infrastrukturami a místními investicemi, eh, které jdou cestou rozvoje a bude muset eh, posílit pozornost, kterou bude přikládat sociálním aspektům, lidským právům, otázkám spojených spojeným s prevencí či řešením konfliktů. Tohle všechno je předmětem vašeho konsensu ohledně rozvoje. Tohle všechno musí být na bedra banky přeloženo postupně při eh, postupném posilování jejich materiálních zdrojů. A to bude třeba eh, případ také při financování eh, vzdělání a sociálních výdajů. Pak je tady třetí bod, který je velice důležitý pro parlament. Jedná se o rozhodnutí, které bude muset eh, být učiněno. O co jde? Ta obční tranže 2 miliard eur, což je možnost, kterou jste eh, jak si schválili. Teď jde o to, zdali by měla být eh, otevřená a nebo zdali by na ní mělo být zapomenuto a zda by měla být zrušena. Naše skupina moudrých došla k tomu názoru, že by bylo dobré jí takzvaně osvobodit, uvolnit, toto všechno zavést, a to za dvou předpokladů. Za prvé, nehledáme e, nějakým způsobem e, změny v oblasti regionálních e, regionálních eh, finančních zdrojů. Eh, ty si myslíme, že jsou dobře definovány, ale mysleli jsme naopak, eh, především po výsledcích, které bych nenazval Eh, výsledcích z Kodaně, ale prostě domníváme se, že eh, nechci je tedy hodnotit, ale že by bylo dobré, aby tady eh, existovaly finanční zdroje pro při způsobení se klimatickým změnám. Takže my vám doporučujeme, abyste tuto částku uvolnili a přiklepli ji právě na oblast klimatických změn, ale to za dvou podmínek. Za prvé, že tady eh, vznikne nějaká, nějaký mix, eh, který by byl při eh, měřený a efektivní půjček a darů a za druhého předpokladu, že všechna ta doporučení, která činíme pro lepší a účinnější fungování, budou opravdu dodržována. A třetí či čtvrtý bod mých doporučení se týká žádosti, která nám byla formulována, a to e, zjistit, zdali není možno u banky zvýšit přidanou hodnotu, i když všichni vědí, že funguje dobře. E, zda by tedy nebylo možno změnit ten podnikatelský záměr či model, dalo by se říct. Jedním slovem mám mohu říci, že podobně jako ve sportu se trenér nesnaží změnit složení týmu, který vyhrává. My se také eh, nesnažíme vám navrhnout, abyste měnili business model Evropské investiční banky. Ale protože se bude muset dělat více s méně, Eh, věcmi k dispozici, tak vás žádáme, abyste lepším způsobem využívali té záruky, které jí, eh, kterou jí eh, dáváte. Domníváme se totiž, že celá řada operací, která se realizuje se zárukou unii, Unie, by mohla být vykonána Eh, již vlastně na vlastní riziko banky vzhledem k vývoji v rozvojových zemích. A to by bance uvolnilo ruce, aby mohla provádět větší počet operací se zárukou. Takže Eh, je to takovým svým způsobem eh, gradace těch aktivit eh, banky a my podporujeme tedy banku v tom, aby rozvíjela své operace na své vlastní riziko, jak také ostatně již začala, když financuje ze svých vlastních zdrojů Eh, a také často z komisí eh, na financování operací technické pomoci, eh, na podporu institucionálního rámce v těchto zemích a také se jedná o koncesní půjčky pro oblast rozvoje. Toto eh, často bylo v minulosti především děláno na základě záruk rozpočtu komise a částečně minimálně by tak teď mohlo být do budoucna činěno na základě eh, zdrojů eh, banky samotné a my jsme také takovýto postup doporučili v naší zprávě. Hodně eh, bychom také mohli říct o spolupráci Evropské investiční banky s dalšími finančními multilaterálními institucemi a s Evropskou komisí. Co se té spolupráce s Evropskou komisí týče, tak naše zpráva obsahuje celou řadu doporučení v této oblasti a já vám mohu jednoduše říct, že tady prostě je velmi dobrá vůle na obou stranách jít tímto směrem. A to především eh, ve všech těch operacích eh, slučování, eh, smíšení těch darů a půjček. Tohle všechno se děje. Možná pomalej, než bychom si přáli, ale děje se to. Eh, jeden, jedna z takových záludností spolupráce, a tady eh, se vracím tak trošičku eh, do své vlastní minulosti, je to velké téma spolupráce multilaterálních finančních organizací. Budu velice upřímný. Na jednáních G7, G8, G cokoliv, když není o čem mluvit, tak se říká, no je lépe a je zapotřebí, aby se instituce lépe koordinovaly. A jsou k tomu tyto instituce neustále s větším a větším důrazem vyzývány. Je to tak trošičku stylistické cvičení, ale je to, je to zároveň užitečné, protože ono to vede k určitému byť mírnému zlepšení. Ale jak to víte, víte to možná lépe než já, instituce jsou instituce institucemi. Každá si prostě hlídá ten svůj píseček a má dobrý důvod tak činit, protože členské státy jim to všem doporučují a zároveň jim jedním dechem doporučují spolupráci. Takže se tady dostáváme eh, do takové té černé díry mezinárodní spolupráce, pokud to tak mohu říci. Vždy je možno eh, věci zlepšovat ale zároveň tady existuje jakýsi skleněný strop, eh, přes který se nikdo nedostane, pokud se eh, ty hranice malinko neposunou mezi institucema, pokud se instituce nezreorganizují. Možná, že jsem se neměl vyjádřovat tak otevřeně k této otázce. Nicméně si myslím, že je třeba nadále podporovat instituce, aby lépe spolupracovali, aby nefinancovali paralelně určité věci a netrvali na tom, aby se klienti E, na šesti různých stejných dokumentech e, vyjadřovali, aby vyplňovali e, šest, osm různých dotazníků. Je prostě třeba být efektivnější a já se k tomu ještě za chvíli vrátím. A pak je tady ještě jeden jev u Evropské investiční banky a ten je velmi zajímavý. O co jde? Tato velká finanční instituce, která investuje do vnější činnosti. V loňském roce to bylo nějakých 9 miliard eur, pokud se nemýlím. Instituce, která je stejně velká jako některé ze svý, z jejich sousedek, které jsou mnohem známější, tak prostě tato instituce vyrostla tak trochu držíc se za ruku Evropské banky ale teď už vyrostla, teď je tady, rozvinula se, nicméně s kulturou eh, té staré eh, Evropské investiční banky a nadešla, myslím, chvíle, abychom si položili otázku, zdali eh, vytvořením určité filiálky uvnitř Evropské investiční banky, která by se zabývala vnější aktivitou, zdali bychom nedospěli k mnohem lepším výsledkům. Přesvědčení naší skupiny je prostě takové tyto vnější aktivity by měly být slučovány s určitou konkrétní osobností. Ta kultura by se měla e, měnit, ta instituce by měla být odpovědnější, měla by se lépe e, přizpůsobovat svým vnějším misím a neměla by tak trochu být e, v područí toho starého stylu. Za prvé to zlepší služby partnerům, ty kontakty budou přímější, konkrétnější. A za druhé, pokud tady eh, máme chystat nějakou jinou budoucnost, tak už bychom tím učinili eh, jeden krok tím směrem. Mám pocit, pane předsedo, že už mluvím příliš dlouho, ale dovolte ještě něco eh, ohledně těch perspektiv do budoucna pro období, které nás dělí od roku 2020 a jde o to, že v tom období se vnější eh, přítomnost Evropské unie bude ještě více projevovat. A my jsme si řekli, ano, je třeba jít mnohem dál, je třeba eh, jít směrem k novým možnostem, aby Unie měla efektivní nástroj pro vnější eh, přítomnost, viditelný a efektivní nástroj. Takže jsme otevřeli dvě možnosti a každá z nich by měla být důkladně prostudována lidmi, kteří se budou zabývat potom těmi prostředky a právním rámcem a finančními prostředky. Takže podstatě ty dvě možnosti mají něco společného a měli bychom eh, se na to podívat. My se totiž domníváme, že jsou to možnosti, které jsou uskutečnitelné, aniž by se tam ještě přidávaly eh, další finanční zdroje, aniž by se tam vlastně eh, muselo přidávat více. Je to tedy konstantní náklad a možná i snížený. Ta první možnost znamená sloučit Evropskou banku a tu část komise, která bonifikuje ty investiční operace. A tam vlastně by vzniklo to, co se jmenuje AIDA ve Světové bance. E, financování rozpočtové a financování typu dlouhodobých půjček by byly integrovány. To je tedy první řešení. E, to by vlastně vzniklo zde v Bruselu mezi e, Evropskou bankou a komisí. A pak je tu ta druhá možnost, v čem spočívá pod, eh, jeden, eh, pod jednu jedinou střechu, obrazně řečeno, by tam prostě byly všechny typy vnějšího financování našich eh, členských států. Je to nějakých 63%, které Unie má v té londýnské bance. Tam by se ještě připojily dary od Evropské komise, vnější finance od Evropské banky, eh, pak ještě bychom tam mohli připojit Banku Rady Evropy. Prostě tohle všechno by bylo pod jedním vedením, synergie by se zlepšily, vizibilita by se zvýšila, byl by to nástroj velké Eh, rozsahu na světové úrovni a viditelně by to mohl být tedy finanční eh, eh, aspekt vnější služby. Tím končím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem za pozornost. Děkuji. Děkuji, vážený příteli. To bylo opravdu velice rozsáhlé expoze, obsahující celou řadu návrhů, kterými se budeme muset zabývat z velké blízkosti. Teď bych dal slovo panu Kalfimu, místo předsedovi našího výboru, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Kamdesu za jeho e, zprávu, za práci odvedenou v rámci skupiny moudrých které tímto též děkuji. Myslím, že jste nám dal jasný přehled o tom, eh, kam bychom si přáli, aby eh, dospěl mandát eh, pro vnější aktivitu Evropské investiční banky. Je to záměr, který vzbuzuje velké množství pozornosti a zájmu, pokud to tak mohu říct. A jak jste řekl, pane Kamdesi, možná, že by mohlo dojít k určité změně postoje, změně kultury v bance samotné vzhledem k té Eh, v tomu mandátu. My zde hovoříme o tom, jak bychom si přáli vidět budoucnost Evropské investiční banky vůči vnějším partnerům. Ale myslím, že o těchto otázkách eh, ho zde hovoříme stále. Je nutné vidět výsledky, je nutné přemýšlet o tom, jak bude práce Evropské eh, investiční bank, jaký, jaký bude mít eh, dopad a také jaký bude mít dopad eh, na program rozvoje Evropské unie, zejména co se týče dopadu na rozpočet. Také se hovoří o koordinaci, o tom se hovoří v té zprávě na mnoha stranách. Je to zcela jistě důležité, pokud chceme dosáhnout synergií, aniž bychom se uchylovali k různým příliš, přes příliš důmyslným strategiím a dávali do systému další a další peníze. Musíme tedy spíše koordinovat, abychom všechny ty prostředky vynaložili účelně. Myslím, že další dvě věci, které jsou důležité, je jednak transparentnost práce EIB, protože EIB pracuje Eh, v mnoha zemích, nebo působí v mnoha zemích, kde je důležité eh, zaručit to, aby ty peníze nebo aby ty prostředky vynaložené eh, skutečně našly ty cílové příjemce, aby ty peníze šly tam, kam mají jít. Eh, hovořili jsme o tom, že v mnoha zemích je dost obtížné administrativní prostředí, ten kontext je tam dost eh, spletitý, takže je velice důležité rozhodnout, kam půjdou peníze, jakým způsobem budou vynaloženy. A také je důležité spolupracovat s nevládními organizacemi. Když hovoříme o transparentnosti, tak také musíme hovořit o viditelnosti. To je jedno z dalších témat, která se týkají Eh, toho nového vnějšího mandátu pro EIB. Je otázkou, nakolik si země vůbec uvědomují, že tyto eh, aktivity EIB jsou součástí aktivit EU. Je důležité, aby si uvědomovali, že se nejedná o komerční banku, která financuje různé programy, ale že se jedná o součást politiky Evropské unie, která se snaží podpořit rozvoj v konkrétních zemích. Také se hovoříme o přeskumu v polovině období, ehm, takže se těším na další návrhy. Ještě se chci vyjádřit k jednomu tématu, které mě zaujalo. Je naprosto zásadní, a v té zprávě se také o tom hodně hovoří, že je důležité zlepšit koordinaci v rámci EU to znamená koordinace mezi jednotlivými orgány. E, je zde návrh vytvořit určitou platformu, kde by se mohly setkávat e, všechny zúčastněné strany v rámci Evropské unie. Ale pro... Zde hovoříme zde také o prostředcích pro EIB, pro e, dopady na rozpočet také eh, ta, je to pro, problematika, která se týká i portfolia některých evropských komisařů a také se týká parlamentu. Takže je důležité, aby všechna tato eh, ta koordinace eh, byla také dobře zorganizována. Je otázka, jak ji budeme strukturovat, tuto koordinaci, protože jinak ty výsledky nebudou uspokojivé. A osobně se také domnívám, že je velice dobrý nápad, abychom bance EIB eh, dali více prostředků v rámci rozpočtu. A myslím si, že do toho celého systému rozhodování by také měl být více zapojen Evropský parlament. Co se týče té vnější koordinace, tak zcela jistě souhlasím, že můžeme jednoduše říci, že je zapotřebí, aby byla lepší koordinace mezi mezinárodními finančními institucemi. Ale otázkou je, kdo je tou hlavní mezinárodní finanční institucí. Je to Mezinárodní měnový fond nebo je to Světová banka? Kdo má, eh, kdo má tedy být tím lídrem? Čili tato, tato spolupráce má své hranice Nemůžeme vytvořit ideální situaci, v níž budou mít všechny mezinárodní instituce stejné cíle a budou stejným způsobem eh, spolupracovat na cílech. Ale možná bychom měli přemýšlet o určitých takových společných souborech, opatřeních, třeba se, se Světovou bankou nebo s mezinárodní, um, s dalšími mezinárodními institucemi, mezinárodní, um, s, s Mezinárodním novým fondem. Eh, mohly by to být eh, projekty v určitých oblastech, třeba životní prostředí, infrastruktura a tak dále, nebo je to oblast technické pomoci, což je právě oblast, ve které Evropská investiční banka by mohla mít velké slovo. Takže možná bychom neměli přemýšlet o takové všeobecné spolupráci a koordinaci, ale vytvořit určité konkrétní eh, soubory opatření pro jednotlivé země, kde EIB působí. Když hovoříme o výsledcích, tak e, pořád se ptáme, zda jsme dostatečně efektivní, zda ty výsledky jsou uspokojivé, zda ty výsledky v jednotlivých zemích jsou dobré. E, nejprve je nutné vytvořit, vypracovat dobrou analýzu. Otázkou je, zda je, i, e, zda je toto efektivní i vůči rozpočtu Evropské unie musíme se dívat na to, zda ty prostředky z evropského rozpočtu jsou dobře vynaloženy v těch jednotlivých zemích. Musíme se podívat na to, jaký systém je účinnější. A možná bychom také k tomu měli přistupovat kritičtěji, zejména k tomu, jak, jak Evropská unie čerpá z Evropského rozvojového fondu. Myslím, že ten stávající systém je dobrý, ale měli bychom ještě přemýšlet o tom, jak ho zlepšit a rozšířit. Dalším tématem, o kterém jste sám hovořil, jsou cíle. Cíle e, jsou tedy, e, co se týče toho vnějšího mandátu, se týkají rozvoje, životního prostředí, malých a středních podniků, infrastruktury. Ale když hovoříme o rozvoji v jednotlivých zemích, a o tom, jaký dopad mohou mít tyto investice a tyto dotace. Možná bychom ještě měli přemýšlet o aktivnější úloze třeba v oblasti vzdělávání, v oblasti zdravotnictví. Myslím, že třeba Světová banka v tom má dobré zkušenosti. Toto nejsou. Eh, myslím si, že to patří do toho eh, souboru podpory rozvoje. Hovořil jste také o tom, že tato opatření Eh, jsou navrhována na další období, ale ty mm, otázky, které se týkají podpory vzdělávání, zdravotnictví nebo boje s chudobou, to jsou, eh, tyto témata jsou také důležitá pro tyto země. Myslím si, že je důležité, aby všechny eh, plány obsahovaly i tyto cíle pro jednotlivé země. Ještě mám několik dalších komentářů. Nechci hovořit příliš podrobně, protože jsem si jistý, že ještě o tom budeme hovořit při mnoha dalších příležitostech. Je důležité, abychom e, zapojili všechny zúčastněné strany, nejenom pouze evropské orgány a mezinárodní finanční orgány, ale také takové subjekty, e, jako je třeba OSN, e, orgány OSN jako UNICEF, kteří mají speciální, pro, speciální programy na podporu rozvoje, ale také bychom měli zapojit různé nevládní organizace, které se někdy staví vůči EIB kriticky, ale domnívám se, že sami uznávají, že za poslední rok došlo k velkému pokroku v oblasti e, transparentnosti činnosti této banky. Měli bychom ještě tedy přemýšlet o způsobech, jak více zapojit různé zúčastněné strany a také, aby se více účastnili hodnocení výsledků práce, kterou EIB odvedla. Ve zprávě eh, se hovoří o mandátu 2 miliard eur. A vy jste hovořil o tom, eh, že tedy doporučujete, aby ty peníze byly uvolněny, aby se využily na ochranu životního prostředí. A hovořili jste o tom, že by to nemělo být eh, propojeno s tím stropem, který máme. Určitě souhlasím s tím, že ochrana životního prostředí je důležitá. Chci však ale upozornit na to, že ta částka, mm, pokud eh, jí mm, takhle, pokud o ní hovoříme pouze bez nějakého konkrétního cíle, tak se velice rychle rozplyne, zase to není tak příliš vysoká částka. Měli bychom hovořit o konkrétnějších projektech, o, o konkrétnějším cíle, kam Eh, půjdou tyto prostředky. A ve zprávě také otevřeně říkáte, že v některých zemích jsou slabé eh, administrativní infrastruktury a že by měla být posílena i struktura EIB. Možná bychom měli přemýšlet také i v rámci i o lepší koordinace s Evropskou službou pro vnější akci. Um, protože právě EEAS bude zastupovat Evropskou unii v, ve třetích zemích. Nejsem si jistý, zda EIB bude schopná velice mm, pozorně sledovat, e, jak vypadá situace v jednotlivých zemích. A zda na to bude mít dostatek, dostatek personálu a dostatek administrativních struktur. Měli bychom dále prohloubit možnost budování synergií v rámci EU. Pane předsedo, já už budu končit, protože vím, že už se díváte na hodinky, ale jsem si jistý, že je zde mnoho témat, o kterých se ještě budeme hovořit a chtěl bych poděkovat panu Komdesu, který přišel a děkuji mu za jeho prezentaci a jeho spolupracovníkům. Děkuji vám, vážený kolego. Já si myslím, že eh, přednáška pana Kamdesy opravdu eh, byla dobrým podkladem pro Eh, rozsáhlou rozpravu, které jste výrazně přispěl. Bohužel máme pouze eh, nějakých 20 minut na tyto výměny názorů, ale eh, kromě toho, co tady řekl zpravodaj, pan místopředseda Kalfin, bych vás chtěl ještě upozornit na jeden bod. A to eh, je bod, na kterém jsme zatím dost nepopracovali, včetně našeho výboru pro rozpočet. Jedná se o následující eh, koordinace všech těch eh, institucí mezinárodního charakteru, všech těch eh, zahraničních eh, celosvětových investorů. Tady je ještě jeden aspekt koordinace mezi členskými státy, protože rozpočet Evropské unie představuje v tomto směru nějakých 8-9 miliard plus tedy eh, je to ještě fond pro rozvoj. Teď hovořím o finančních prostředcích pro eh, rozvoj, ale když k tomu připočítáme rozpočet na rozvoj jednotlivých členských států, tak je ta částka desetkrát větší, desetinásobná. V podstatě je to 28 rozpočtů. A eh, ty, tam se věci rozhodují te, formálně, teoreticky na úrovni Rady ministrů pro rozvoj, ale v terénu to funguje velmi špatně. A jedno z velkých témat, kterým se budeme muset zabývat, je mimochodem rozvojová politika je pouze jedním z takových příkladů, je jich tady celá řada, například výzkum. Jedno z velkých témat, kterým se bude muset zabývat, až budeme e, diskutovat o tom, jak financovat evropské společné cíle v těch následujících letech, tak půjde o to, jak dosáhneme e, záruky v tom, že i národní rozpočty se budou podílet na financování evropských cílů. A pokaždé, eh, když se ty národní rozpočty budou eh, zapojovat do společné aktivity, tak je třeba zajistit, aby to bylo v duchu synergie a ne, aby se věci překrývaly a eh, zdvojnásobovaly. Takže tady bude muset dojít k určitému velmi jemnému sladění propojování těch jednotlivých finančních zdrojů z různých stran a zároveň nejenom sledování finanční, ale též politické bude důležité. A mě by zajímalo, zdali pan Kamdu si by chtěl stručně ještě reagovat na to, co bylo řečeno a pak pan Meštad by mohl naší eh, rozpravu uzavřít. Dovolte, abych řekl, že k té poslední věci, kterou jste zmínil, pane předsedo, E, měl jsem to ostatně říct. V našich návrzích e, je vlastně také myšlenka určité platformy platformy, eh, kde by se právě eh, v rámci toho, co nazývám anglicky blending, eh, nalezla jak komise, tak Evropská investiční banka, tak vlastně ti velcí bilaterální poskytovatelé finančních zdrojů a to s cílem dospět k větší a lepší synergii. Dovolte pouze dvě nebo tři poznámky. K těm dvěma miliardám nejprve. Tady bych chtěl uvést, ano, domnívali jsme se, že by bylo dobré je e, věnovat právě otázce klimatických změn. Co se týče přerozdělování e, na regionální úrovni, to musí probíhat podle e, projektů, které se objeví ale domníváme se, že ty dvě miliardy dospějí k něčemu, co je velice, velice významnější, protože Evropská investiční banka eh, k tomu dodá své vlastní tři miliardy, to už je pět. A potom eh, vlastně eh, tam je ještě 7 miliard ročně eh, z Evropské unie. Takže s těmito třemi zdroji již budeme mít mnohem věryhodnější částku. A kapacita darů ze zdrojů komise umožní nejenom taková ta zmírňovací opatření, ale také eh, přijetí eh, eh, těch přizpůsobovacích opatření ve rozvojových chudých státech. Chtěl bych ještě připojit poslední poznámku a prosím, nechci vám vůbec lichotit. Mezi velkými změnami, ke kterým došlo v posledních letech, je právě e, role vašeho parlamentu, která prošla velkým vývojem a naše skupina moudrých e, tady vlastně zaznamenala již dvě oblasti, kde je e, činnost parlamentu rozhodující. Jednak se jedná o konsensus co do rozvoje, to je vlastně určitý další kulturní rozvoj parlamentu, který a Unie, který zde zaznamenáváme, toto je oblast, která až dosud nebyla prioritní a následně Konkrétně ještě vám musím říct, že pokud jsme se odvážili přijít s návrhy ohledně budoucnosti s myšlenkou nějaké velké evropské banky, která by se zabývala investicemi a rozvojem, tak je to právě proto, že zpráva Mitchell před dvěma lety nás e, velmi e, vlastně vyzvala k tomu, abychom uvažovali, jak přiblížit e, organizačně tu Londýnskou banku a Evropskou Evropskou investiční banku. Děkuji, kolego. Pan eh, Bergman mě požádal o 30 vteřin času. Já jsem byl 20 let rozhlasovým novinářem. Eh, dvě minuty, dvě minuty eh, to snad zvládnu, ale 30 vteřin je opravdu příliš málo. Jako zpravodaj ohledně vnějšího mandátu Evropské investiční banky z výboru rozvoje vám chci poděkovat, protože toto je něco, co je velmi důležité a co přichází ve velmi vhodnou dobu. Teď vlastně eh, provádíme analýzu v polovině období a nepochybně začleníme celou řadu vašich doporučení do naší zprávy. Jistě, o hodně věcech by se ještě mohlo diskutovat. Vy nám třeba říkáte, že je třeba vytvořit skutečnou banku eh, pro rozvoj, rozvojovou banku. To je přesně přesně vlastně to, co e, vlastně říkáte, ale tady by znamenalo, že bychom vytvořili konkurenci pro Světovou banku. Jejíž největším akcionářem je právě Evropská unie. Takže co teď? Máme posílit e, Světovou banku, anebo máme vytvořit svou vlastní Evropskou banku? Tak já jsem poměrně přesvědčeným Evropanem. Myslím si, že je dobré mít e, své vlastní nástroje, ale ptám se, zdali je dobré tady vytvářet konkurenci mezi dvěma vlastně entitami, které mají stejný cíl, zrušení smírnění eh, chodoby, začlenování všech občanů na světě, eh, finanční podporu, eh, dostupnost finančních služeb, dostupnost půjček, dostupnost možnostem tvořit úspory a tak dále. A já jsem právě teď měl setkání s lidmi ze Sahelu, ze Sahary. Toto eh, je například jeden z jejich výrobků, ale i proto jsou zapotřebí určité zdroje. Takže je třeba inovovat finanční služby. Eh, existují již finanční služby přes mobil, ale je třeba, aby toto mohlo všechno existovat i jinde. Vy tady hovoříte o institucionálních a strukturálních změnách. To je důležité, ale víte, to je taková vize ze zhora, vize z Evropy. Eh, ti lidé eh, v terénu, eh, ti obyčejní lidé potřebují přístup také ze zdola. Potřebují přístup, který je právě ze zdola. Evropská investiční banka se zabývá ehm, vlastně těmi velkými hráči v Evropě i menšími, malými a středními podniky, i když ty to často nevědí. Ale v těch rozvojových zemích má Evropská investiční banka jako partnery velká zvířata a ne ty malé hráče v terénu je třeba více učinit pro zlepšení bankovní infrastruktury, je, lepší vytva- je důležité vytvářet lepší bankovní e, sítě, e, s podporou Evropské investiční banky. A tohle všechno při plném respektování těch cílů, které jste zmínil, to znamená reagování na e, klimatické změny, e, zajištění e, udržitelného rozvoje v oblasti hospodářství a tak dále. Ta plachost Evropské investiční banky se prokazuje především v té oblasti, kterou bych nazval mikrofinancování. Pouze 90 milionů eur z nějakých těch 10 miliard Evropské investiční banky, pouze 90 milionů eur je investováno do mikrofinancování financování a to je příliš málo. Já si myslím, že úředníci Evropské investiční banky by to chtěli změnit. Doufám, že se to také podaří. Takže e, ne tím, že budeme vytvářet nějaké agentury někde na jihu Mali nebo na severu, nevím kde, ale tím, že se opřeme o místní banky a tímhle způsobem budeme umožnit e, skupinám občanů, kteří nemají záruky, e, přístup k financování. Ale to musíme udělat my. To máme v rukou my. Děkuji vám pan předseda Mesta teď uzavře, chci říct pouze tolik. Samozřejmě Světová banka a Evropská investiční banka e, zdvojení Eh, financují to hlavně Evropané. Rozdíl je ovšem, že Světovou banku eh, drží Američané vlastním způsobem, že z ní mají vlastně hlavní politický benefit. Takže od Maastrichtské smlouvy vlastně Evropané měli činit trochu jinak. Ostatně v tom podpořila i Lisabonská smlouva a s eh, předsedou Van Rompuy Eh, by vlastně konečně měli přijmout rozhodnutí, že budou hovořit jedním hlasem ve všech finančních institucích. Tím by došlo k velkému politickému eh, eh, kroku ku předu. A ta zjednodušení by pak vznikala tak nějak mimovolně, samostatně. Takže, pane předsedo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručný, protože jsem si jist, že budeme mít i další příležitosti o těchto věcech diskutovat. Chci jenom potvrdit, že co se Evropské investiční banky týče, tak všechna doporučení e, výboru Kamdesy e, krátkodobá s jednou výjimkou e, jsou velmi vítána. To jedno doporučení, které neprošlo, je doporučení vytvořit filiálku. To ještě musíme více probrat. My naprosto důvěřujeme eh, té argumentaci pane, eh, pana Kandesu, eh, který v tomto kroku vidí možnost provokovat to nutnou změnu kultury. Je pravda, že když intervenujeme mimo Evropskou unii, tak eh, se chováme obdobně a vlastně eh, pohybujeme se ve stejné firmní kultuře jako v Evropské unii. A to se musí změnit, ale všechny ostatní doporučení krátkodobého charakteru jsou eh, vítané věci. Především doporučení zjednodušit a harmonizovat podmínky našeho vnějšího mandátu, protože dnes je obtížné vysvětlovat určitým lidem, proč můžeme realizovat jednu operaci v jednom regionu, ale ne ne v druhém, proč můžeme používat určitý nástroj v jednom regionu, ale v druhém ne. Takže zjednodušit tento mandát, to by bylo skvělé. Zároveň je dobré také doporučení vytvořit každým rokem operativní hlavní směry eh, prostřednictvím dohody mezi komisí a Evropskou investiční bankou. To by byl velmi pragmatický způsob, jak zlepšit eh, soudržnost a lépe využívat naše zdroje. Takže když budeme jednat soudržně, bude to lepší a doporučení eh, věnovat těch dvě, eh, ty dvě miliardy rezerv na zmírnění klimatických změn, to mi připadá naprosto v pořádku. Takže ještě jednou to podporuji. Doporučení v krátkodobém horizontu jsou nejenom přijatelná, ale vítaná. A pak je tu ta druhá část zprávy, která se zabývá návrhy na dlouho, dlouhodobější časovém horizontu tady konstatuji, a nepřekvapuje mne to, že tato druhá část vlastně nechává zaznít otázkám, které jsou, které jsou důležité, komplexní a tak dále. A první vaše reakce, pane předsedo a pane Bergmane, ukazují, že tady bude o čem diskutovat a my si přejeme, aby tato diskuze se prohloubila. V tuto chvíli eh, chci říct, ne možná jako předseda Evropské investiční banky, ale jako evropský občan, že my naprosto sdílíme ty eh, obavy nebo ty starosti, eh, které měla jako základní premisu Eh, ta pracovní skupina pana Kamdesy a to zvýšit efektivnost a viditelnost vnějších aktivit Evropské unie. To je náš prvotní cíl. Kdybychom měli více času, tak bych vám mohl uvést celou řadu příkladů, kde ztrácíme z hlediska efektivnosti, kde ztrácíme z hlediska politické eh, zviditelňování, protože nejednáme eh, v souladu s dalšími evropskými hráči. A e, je to tedy náš společný zájem posílit soudržnost, efektivnost, uviditelnost e, vnější akce Evropské unie. To sdílíme. Evropská komise přišla s nějakými docela radikálními návrhy. Každopádně e, je, či komise pana Kambesu přišla s radikálními návrhy, budeme se jimi zabývat. To je vše. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Kambesu, Viditelnost, to je něco zcela zásadního. Já jsem Eh, jednoho prezidenta Francouzské republiky jednou slyšel, eh, jak říká o jednom státníkovi, eh, je to velmi kvalitní člověk, ale má prostě strašlivou vlastnost, strašlivou pro politiku, je skromný. A teď tady pan Kamdusi hovořil o ctnosti Evropské investiční banky. E, pane předsedo, vaše skromnost je prostě smrtelným hříchem. Vy se v tomto směru musíte zlepšit. Musíte e, se snažit, aby Evropská investiční banka byla lépe známá, aby její fungování, její reorganizace po doporučeních pana Kamdesy se prostě posunula dál, tak jak si to přejeme jedni i druzí. Děkuji diskutujeme. Toto je pouze první výměna názorů. Teď bude mít Evropská komise na starosti e, vytvoření určitých doporučení a vypracování závěrů. My budeme potom oficiálně o tomto uvědomění a budeme pokračovat v tomto dialogu. Každopádně děkuji všem účastníkům za to, že ho zde s námi zahájili. Merci. Euh, Dobrá. Eh, děkuji. Místo předsedové, kteří skromně zůstali v podhradí, se mohou teď posunout sem nahoru, aby se také zviditelnili. Děkuji mimochodem, že jste přijali to aranžma. A my můžeme přejít k bodu 5 a 6, mimochodem, budeme se jimi zabývat eh, najednou. To znamená, že přejdeme k výměně názorů ohledně eh, priorit rozpočtu eh, na rok 2011. Máme tady pracovní dokument, eh, ten nám již naposled byl prezentován paní kolegyní Jedřejevskou a potom tedy to bude návrh rozpočtu. Sidonie, máte slovo. Szanowni Państwo, Chciałabym zaprezentować e, przede wszystkim e, priorytety budżetu. Pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych nejprve hovořit o stanovení rozpočtových priorit pro rozpočet na rok 2011. Jak jste řekl, již jsme hovořili o prioritách tohoto rozpočtu a také o také máme tedy pracovní dokument k dopadům Lisabonské smlouvy na roční rozpočtový proces. O tom jsme hovořili už na minulé schůzce našeho výboru pro rozpočet. Chtěla bych pohovořit o tom, e, co je nové v dokumentu, který se týká priorit. Nemáme k dispozici mnoho času a proto, pokud mi dovolíte, budu se soustředit na dvou hlavních e, na dvou hlavních informacích, které jsou v tomto dokumentu. Tento dokument je poměrně rozsáhlý, proto jsem se snažila omezit počet priorit. Byla jsem ve velkém pokušení a také ostatní kolegové na mě tlačili, protože každý měl své vlastní priority a, a bylo, jich velký, bylo jich mnoho, bylo těžké říkat ne. Někteří z vás si také možná vzpomínají, že asi před měsícem jsem chtěla už snížit počet priorit a e, možná teď budete trošku zklamaní, protože ten dokument je nakonec stejně delší, než jsem chtěla. E, po schůzce ve Štrasburku, byla to schůzka e, se zvlášť s odborníky ze stálého výboru parlamentu, jsem tedy musela vzít ještě jejich názory v, v úvahu. Dokument, který tedy máte před sebou dnes, je mnohem rozsáhlejší než ten, eh, který jsem vám slibovala před měsícem. Jaké jsou dva hlavní, ty, ty dvě nejdůležitější informace? Myslím, že v mém dokumentu je jednoznačně řečeno, že nejdůležitější informací je to, že víceletý finanční rámec už dosáhl svých hranic. V anglické verzi se hovoří the budget, že ten rozpočet už se blíží ke stropu, v polštině říkáme, že už eh, došlo jaksi ke zdi, ale prostě znamená to, že mm, manevrovací prostor je velice omezený. V návrhu zprávy o prioritách pro rozpočet na rok 2011 O tom hovořím a je nutné, abychom se s tímto politování hodným faktem vyrovnali. Chci také připomenout, že víceletý finanční rámec byl čtyřikrát pozměněn. Čili je jasné, že prostředky nejsou dostatečné a ani v roce 2011 nebudeme mít dost prostředků. To je jedna z těch, eh, to je ta první důležitá informace. A ta druhá souvisí také s mými přáními pro rok 2011. Doufám, že rozpočet komise, nebo chtěla jsem, aby ta komise se při um, plánování uh, priorit soustředila také na mládež protože mládež je velice důležitá jednak pro demografickou politiku, ale také právě období, kdy se mladí lidé eh, rozhodují o svém povolání, kdy se vzdělávají. To má velký dopad i na celou um, politiku Evropské unie. Souvisí s tím také využívání eh, volného trhu a také takzvaná pátá, pátý volný pohyb, eh, volný pohyb myšlenek a inovací. Dívala jsem se tedy, eh, co současný rozpočet nabízí pro mládež. Snažila jsem se také podívat na to, zda by bylo možné eh, ty rozpočtové položky pro mládež nějak zlepšit a na související, na související návrhy. Podívám se tedy na stávající rozpočtové položky, na celkový rozpočet a soustředím se na otázku mládeže. Jak jsem říkala, s, ně, s několika s vámi, eh, s vás jsem se již eh, setkala, také jsem se setkala um, s některými členy stálého výboru. Měla jsem tedy k dispozici mnoho informací a mnoho z těch informací se nakonec promítlo do tohoto dokumentu. Otázkou je, jak to bude vypadat za rok. Do 25. do večera můžete předkládat pozměňovací návrhy. Velice se na ně těším. Někteří z vás už eh, mi tak jaksi naznačili, jakým směrem eh, se budou jejich pozměňovací návrhy ubírat, takže, to, takže už trošku něco tuším, ale ráda se podívám na vaše návrhy v písemné podobě. Zpráva by měla být schválena na té druhé březnové plenárce. Také bych chtěla, abyste na tento dokument nahlíželi jako na první sdělení, na první informace, které se týkají toho rozpočtu na rok 2011. Máme novou komisi a komise tedy nebyla zatím schopná předložit své priority, zatímco nám se to podařilo. A myslím, že to je pro nás výhoda, Doufám, že Evropský parlament dokáže jasně formulovat své priority a že se nám to také tedy podaří celkově i s radou a komisí, e, aby všechny tyto priority byly přijaty. Když probíhají naše diskuse, tak vždy na pozadí se ještě hovoří o některých dalších věcech. V roce 2011 bude ten rozpočet dost specifický, protože, a to z důvodu několika faktorů. Za prvé je to první rozpočet, který už tedy je, mm, během kterého je v platnosti Lisabonská smlouva. Také Evropský parlament už se snaží e, o větší, o svou větší činnost, o rozšíření své činnosti. A vypadá to tak, že tento rok bude jakýmsi lakmusovým papírkem pro eh, víceletý finanční rámec po roce 2013. Takže proto se domnívám, že tento rozpočet pro 2011 bude velice důležitý a těším se na vaše eh, názory. Děkuji. Děkuji, Sidonie. Velmi správně jste zdůraznila politický význam eh, tohoto dokumentu a je dobře, že jsme o sobě vaší eh, kvality eh, tento dokument svěřili. Teď Ann Jensen. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také Sidonii za velmi dobrý dokument a také za ten pracovní dokument. Eh, to je mimochodem text, nad kterým stojí za to trochu popřemýšlet. Pracovní dokument o postupu který odráží vlastně jak skutečnost, že tady máme Lisabonskou smlouvu, že máme nové postupy a také to, že tady vlastně interně probíhá jakási reformní činnost. A e, byla tady bylo tady několik z nás, e, kteří jsme se v tom angažovali a kteří si jistě pamatujeme, jak obtížné to v mi bylo e, vysvětlit jiným kolegům v parlamentu, jak věci, jak věci budou fungovat, jak ty postupy budou vypadat a že to je dost odlišné a obtížné oproti legislativním postupům. Je to technická záležitost, ale má obrovský význam. A chci jenom připomenout, že na straně 4 nebo 5, záleží na jazykové mutaci, kterou máte před sebou, se eh, objevuje zmínka o delegaci pro eh, ten konciliační výbor, smírčí výbor. A tady jsme hodně diskutovali o tom, jak by toto mělo probíhat, protože tady existovala určitá tendence v parlamentu říkat, že by to vlastně mohlo probíhat stejně jaké, jakékoliv jiné eh, dohodovací řízení. Ale vlastně my eh, jsme většinu roku eh, připravovali právě tohoto dohadovací řízení a nacvičovali jsme si své argumenty a snažili jsme se dobře eh, se tedy obeznámit s pravidly a nařízeními velice podrobně. A já bych si jenom chtěla ujistit, že to znění textu ohledně delegace eh, vlastně Eh, vypadá, eh, že eh, to tedy je náš předseda, který tomu předseda, který společně s pravodají vede to jednání. A v anglickém textu je to trošičku odlišné. Tam je řečeno, že malý tým připravuje rozhodnutí. takže vlastně připravuje návrh rozhodnutí. A já si myslím, že je obrovsky důležité, aby všichni do toho byli zapojeni, všichni, kteří budou přítomni. Vím, že ten návrh, který tady existuje, je, že budeme mít menší tým s předsedou, zpravodaji a pak možná některými specializovanými členy. Takhle jsme se to snažili dělat. Takhle jsme se to snažili dělat víc a víc, protože během toho jednání někdy prostě opravdu potřebujete občas eh, jednat o velice specifických věcech. Například u Galilea bylo velice užitečné, že jsme měli v týmu lidi, kteří to téma znali opravdu velmi dobře. Takže tohle musíme eh, i nadále udržet a až budeme eh, dělat návrh našich týmů, tak musíme zajistit, aby tam byli lidé, kteří tě věci opravdu rozumí. My vždycky prostě vyhráváme jako poslanci šanci, protože jsme šikovní a bystří a takhle by to mělo být i do budoucna. Takže já tady tím vším se chci jenom ujistit, že výklad toho, co tady v tom textu je, je skutečně to, co tady funguje celou řadu let a že ta eh, reprezentace tam eh, bude a že tady bude ta otevřenost při eh, rozhodování, kterou jsme vždycky měli a kterou potřebujeme. Děkuji, An. Je to velice jasné. Na řadě je Juta. Já bych se ráda vyjádřila k té poslední věci, ale velmi stručně vím, že jsme o tom diskutovali v pracovní skupině a vím, že k tomu byly určité poznámky, jak si to tady máme představit, protože tady skutečně jde o mandát toho vyjednávacího týmu, ať už to bude 20 lidí nebo 3 lidi. Všechno to tady budeme ještě dále probírat. Pouze jsem chtěla říci, že ten dokument eh, k prioritám byl sestaven dobře. Eh, vím, že Víte, tedy ti, kteří mě znají, víte, že já chválu většinou šetřím, nicméně v tomto případě mohu s plnou jistotou říci, že ten dokument je velmi kvalitní a proto jsem eh, zastáncem toho, abychom se těch priorit drželi, abychom ty priority brali jako něco, na co se musíme soustředit. Já vím, že celá řada kolegů a kolegyň považují uh, různé věci za důležité a týká se to také rozpočtu na roku 2011. Nicméně my se budeme muset v rámci toho dohodovacího řízení zabývat všemi otázkami, ať už je nyní uvedeme jako prioritní nebo ne. To znamená, že pokud budeme dále formulovat, co například chápeme eh, pod tím pojmem politika mládeže, tak eh, je to dobré, eh, pokud půjdeme za to, co tady předložila Sidonie, Nicméně jsem se snažila naznačit, že priority by měly zůstat prioritami a že bychom to um, ehm, takto měli chápat. Nicméně ráda bych tu měla jeden odstavec navíc. Odstavec týkající se ehm, financování boje proti změně klimatu. Samozřejmě, že to souvisí i s tím, co jsme právě slyšeli od ehm, Evropské investiční banky. Myslím si, že bychom tu měli mít jeden odstavec, ve kterém by byl, mělo být řečeno, že se tomu nyní musíme věnovat. Alespoň bychom v tom roce 2011 měli začít. Není to pouze priorita pro rok 2011, nicméně je to jedna z našich priorit pro celou budoucnost. Skutečně bychom tomto smyslu měli ještě něco změnit. Jinak mám pouze drobné doplňky, drobná, drobné změny a e, ty pošlu slouží spíše k takovému vysvětlení. Když hovoříme o zahraniční službě, tak je samozřejmě důležité, že potřebujeme prostředky, ale je dobré zmínit, že to jsou administrativní prostředky, tak aby bylo jasné, jakým způsobem bude tato služba financována. V žádném případě by to neměly být operační prostředky. Alespoň je to tady můj názor. Já doufám, že až o tom budeme diskutovat, že se tedy k tomu dostaneme. Celkem za to tedy mám pocit, že ten dokument je skvělý, že to nejsou pokyny, ale že to jsou skutečně priority. Děkuji. Merci, merci Juta. Děkuji, Juto. Ano, Juta má pravdu, když hovoří o financování boje proti klimatickým změnám. Abychom neprodlužovali eh, diskuzi, tak já jsem nechtěl eh, reagovat na to, eh, o čem hovořil Michel Camdesu, když hovořil o těch dvou miliardách, které by měly být věnovány na tuto politiku, tak on ještě doplnil, že by to bylo navíc oproti těm sedm a třem miliardám, které by vlastně na to ještě náš rozpočet poskytl. Já jsem to vyslechl se zájmem a ze zdvořilosti eh, jsem ho nepřerušil, abych mu řekl, že o takovýchto věcech budeme rozhodovat my. Nicméně eh, z Kodaně eh, zešlo akorát veliké mlhavo a komise to bude muset řešit. Je to nepochybně velmi důležité téma pro, při politických Eh, rozhodování ohledně rozpočtu na rok 2011. Takže teď vlastně eh, se před, eh, přetavíme v takový výbor pro práva žen, protože pouze ženy požádali o slovo, některé muže tím snad tečkou vyprovokují, ale teď to tedy bude podle seznamu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že to, co tady Sidonie předestřela, mi připadá velmi pozitivní. Un tema for... Musíme se totiž v rámci rozpočtu na rok 2011 skutečně soustředit na mládež. Proto bychom to měli eh, rozšířit a měli bychom eh, se věnovat také jiným tématům, například eh, postiženým zaměstnancům, mobilitě. Myslím si, že bychom eh, tedy měli vyzdvihnout tato témata, aby bylo jasné, proč se parlament právě v tomto okamžiku rozhodl, že bude podporovat mládež a že bude přijímat politická opatření v této oblasti, že je bude považovat za svou prioritu. Myslím si, že v této souvislosti bychom eh, se měli soustředit na dvě hlediska. opatření v rámci politiky mládeže jsou totiž základem pro každou další politiku, například sociální politiku. Je totiž zřejmé, že člověk nemůže získat autonomii, autonomii uh, eh, úplně jednoduše. Není tak jednoduché, aby se podílel na společenském životě, pokud se na to nezvykne od <clears throat> útlého věku. A proto, eh, pokud chceme sociální politiku, která bude dlouhodobá, tak potřebujeme i opatření týkající se mládeže. Eh, musíme si uvědomit, že mladí lidé jsou naším velkým pokladem. To bychom si měli uvědomit, tak abychom vytvořili správné eh, předpoklady. My často hovoříme o zeleném hospodářství, ale mohli bychom hovořit také o hospodářství nebo ekonomice mládeže, protože ehm, se snažíme o podporovat opatření, která se soustředí právě na mládež. Myslím si, že to je dobrý přístup vedoucí k dalším prioritám, které budeme dále rozpracovávat a které potom ehm, dopracujeme do konkrétní podoby. Všechny tyto informace jsou velmi důležité právě v tomto okamžiku, kdy jsme přijali Lisabonskou smlouvu. Děkuji. Děkuji, vážená kolegyně. A teď Hajder eh, Handěk Haval. Pane předsedo, jak eh, říkala zpravodajka na konci své prezentace, hovořila o tom, že tento rok bude jakýmsi eh, lakmusovým papírkem, abychom viděli, jak bude rozpočet fungovat za mm, podmínek Lisabonské smlouvy. A určitě se dozvíme, zda můžeme rozpočet dále zlepšit. Měli bychom přemýšlet o tom, eh, aby byl rozpočet schválen v prvním čtení, aby došlo k dohodovacím řízení v listu listopadu. Mám zkušenosti pouze z loňského roku, ale pokud si pamatuji, tak dohodovací řízení v listopadu vypadá tak, že každý eh, sebou přinese celý stoch pozměňovacích návrhů a většinou k tomu máme mm, čas, máme, tak, eh, máme čas projednat tak 10 či 15 pozměňovacích návrhů a nikoli 500. Čili je dobré, abychom Eh, až bude schůzka s dohodovacím výborem, tak abychom tam hovořili už pouze o těch věcech, v nichž se lišíme a které je nutné propracovat. To znamená, že mm, předtím, než dojde k tomu dohodovacímu řízení, tak musíme odvést mnohem více práce, abychom eh, se tam už mohli zabývat pouze omezeným počtem eh, pozměňovacích, výborů, pozměňovacích návrhů. Už jste zaznělo v tomto výboru, že bychom jim měli dovolit, aby začali pracovat dříve a abyste tedy byl lepší kontakt. A to už od začátku. Jakmile dostaneme návrh rozpočtu, možná na konci dubna, na začátku května, tak bychom eh, měli eh, s nimi společně pracovat, měli bychom společně s radou Eh, více eh, tedy mm, o tom hovořit. Měli bychom také zlepšit koordinaci s radou. Čili jakmile dostaneme návrh rozpočtu, hned bychom měli úzce spolupracovat. Mám určité obavy nebo pochyby, které se týkají této lepší koordinace s radou. Vzhledem k tomu novému uspořádání vůbec nevím, jak to bude s harmonogramem. V červenci se nebude konat eh, dohodovací řízení, takže jak to bude s tím zlepšením koordinace. Pokud má být naše práce eh, udělaná kvalitně, tak musíme, mít, musíme dobře komunikovat a eh, komunikovat s radou a ta koordinace musí probíhat od samého začátku. Ještě mám další poznámku k tomuto dokumentu. Eh, musíme se zamyslet, jak eh, skloubíme stanovisko našeho výboru s vzhledem eh, k tomu dohodovacímu řízení, které bude s radou. Děkuji. Děkuji. Já musím říct, že má nešikovná poznámka vedla k tomu, že se přihlásilo celá řada mužů, takže já jich pár vyvolám, ale požádám je, aby byli struční. Pan Godmanis jako první. Děkuji, pane předsedo. Nejprve musím říct paní zpravodajce, že e, dobře e, dobře e, věc pojala. Národní vlády teď zase bojují s určitou částí společnosti a ze strany Evropské unie toto bude něčím novým. Teď ovšem, jak eh, ten obsah naplnit? Eh, chtěl bych eh, na straně 4 podpořit bod 6. Jedná se tedy o implikace pro rozpočet a jejich analýzu. Já už jsem vlastně v písemné podobě připravil Eh, úplně odlišný název pro bod 29. Vy jste velice optimistická, velice optimistická ohledně situace. Já musím říct, že věci se takhle nemají a musím říct, že míra eh, naplnění je velice nízká, že tady jsou velké rozdíly mezi eh, zeměmi a že je třeba Eh, komisi vyzvat k tomu, aby nedělala to samé, co v minulých finančních výhledech, eh, tam, kde politika soudržnosti vlastně přišla o nějaké 4 eh, miliony. My víme všichni, odkud ty peníze pocházejí a i z toho důvodu si myslím, že to tedy není nějaká Eh, velice pozitivní priorita být velice přísní ohledně tohoto fondu, ale v té položce 1b 29 tam navrhnu tedy trochu kritičtější předlohu. Eh, je pěkné věci podporovat, ale bohužel eh, se dostaneme musíme tedy pohlédnout do nepříliš růžové reality. Výborně, děkuji, vážený kolego. V kuchyni, eh, kde teď pracuje Sidonie. Pan Godman, do, do, Godmanis eh, dodá trošičku octa a pepře. Lašlo Surian je další na řadě. Děkuji. Nejprve musím říct, že mám překvapující prohlášení EPP. Návrh podporuje, podporuje návrh zprávy. Myslím si, že to je zřejmé. Poslední poznámka tady od kolegy, na to bych chtěl reagovat, on má plnou pravdu. Když tak eh, přemýšlíme o eh, názorech eh, Eh, z pozice výboru pro, pro eh, regionální rozvoj jsem eh, předkladatelem z návrhu stanoviska k této věci a tady také předložím určité pozměňovací návrhy. Načasování není zrovna nějaké dobré, ale to nešlo změnit. Je tady otázka diskuze v monitorovacím výboru o strukturálních fondech někdy v polovině března naplánována, takže to už budeme mít toto finalizováno, ale vzhledem k údajům, které máme, eh, budeme mít k dispozici od komise trochu dřív, tak možná a e, máme určitou představu o tom, jak ta situace teď vypadá, takže možná bychom mohli sformulovat nějaká e, důrazná sdělení e, prostě v tom duchu, jakém tady bylo hovořeno. Jediná věc, kde bych byl trochu obezřetný, je tato. Když analyzujeme situaci v platbách, tak eh, tam je ta situace opravdu hrůzostrašná. Co se týče závazků, tam je eh, věc výrazně lepší. Ale eh, ta vzdálenost mezi platbami a závazky, či ta cesta mezi závazky a platbami je, je poměrně obtížná a vzhledem k vysokému tomu, že máme hodně procent e, v těch závazcích, tak to neznamená, že ty peníze budou zcela kompletně vydány. Takže z hlediska e, výboru pro rozpočet je velmi rozumné se soustředit na platby e, ta užitečná část té politiky soudržnosti je eh, v tom, že se zajistí, že ty peníze se dostanou do té mm, země a že tam fungují. Pokud hovoříme pouze o plánech, no tak to je pouze takový předběžný krok. Realita je eh, prostě studené euro a eh, či nazývá se euro a tam prostě je ta situace horší nebo méně než než žádoucí a to je určité podhodnocení situace. Takže myslím si, že tedy je třeba tlačit na členské státy, aby postupovali dál, e, tím spíš, že se nacházíme v krizi. A toto je nástroj, prostřednictvím kterého Evropská unie může pomoci členským státům, aby tu krizi lépe zvládli. To bylo naší politikou v loňském roce a to je naší politikou i teď. Je to důležité důležitou její součástí a to je sdělení i vzhledem k mládeži. V tom smyslu, že tady existují určité naděje a že tady existuje určitá instituce, která je připravena pomoci, když nastává situace nutnosti. A ta nutnost tady je. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Na řadě je pan Portaš. Dobrý obrigado. Eh, Serei breve. Era eh, para dizer que a, a kolega Pane předsedo, chtěl jsem říci, že kolegyně Sidonia nám velice užitečným způsobem sdělila, co míní tou prioritou eh, mládeže, nebo tedy co míní tou prioritou, která se týká mládeže. Já tomu rozumím tak, že se jedná o to, aby eh, jsme se zaměřovali na eh, určitý, mm, určitou mm, fázi života, kdy tedy mladí lidé odcházejí ze školy a hledají si práci. Vidím, že to je téma, které je průřezové, které se dotýká všech dalších témat a je to velice důležité, protože tato období eh, má velký vliv na další život mladých lidí. Souhlasím s tím, že by to měla být priorita. Je však také třeba hovořit o prioritách, jako je výzkum a inovace. Měli bychom eh, více zapojit fantazii. Mohli bychom třeba propojit to téma inovací a výzkumu s mládeží, protože můžeme hovořit o mladých výzkumnících, o mladých badatelích, kteří eh, jsou často, eh, kteří to mají těžké, a často se ocitají v nejistém postavení. Takže souhlasím s tím, souhlasím s tím, abychom si v této oblasti eh, nějakou prioritu stanovili, ale to zase sebou nese určitý politický problém. Eh, program, eh, který je určen mladým, v rozpočtu nehraje tak nějak velkou roli. A když eh, tento rozpočet eh, zvýšíme, tak eh, i tehdy to prostě nepředstavuje nějakou velkou částku, ale zároveň to významné je. Eh, mohlo by to tedy sebou nést určité politické problémy a nad tím se budeme muset zamyslet. Na druhou stranu souhlasím s Jutou Hauk v tom smyslu, že je třeba eh, mluvit o klimatických změnách eh, v tomto textu. Mně to připadá opravdu nezbytné. Takže například si myslím, že je třeba také Eh, hovořit ještě o dalších věcech, například o intervenčním fondu pro mléko. A stávající text mi zrovna tak úplně nevyhovuje. Tady by bylo dobré, kdybychom o věcech ještě trochu dále diskutovali, protože institucionalizovat eh, nějakým permanentním způsobem určitý eh, podpůrný mechanismus který je umělý a který uměle drží ceny, to si myslím, že není dobré. A pak je tady ještě otázka přímého důsledku na ceny samotné. Takže já si myslím, že bychom asi měli e, přijít s novým přístupem a trochu změnit nasměrování. Takže to je jedna věc. A dovolte ještě jednu otázku, e, kterou také komise řešila. Chtěl bych nějaká upřesnění ohledně způsobu, jak chce komise postupovat při revizi finančních výhledů ve střednědobém horizontu. Jde tady eh, o nějakou minimální eh, analýzu, která by se nezabývala eh, tím samotným hlavním jádrem komunitárního rozpočtu, anebo ne, protože tady záleží na manévrovacím v eh, eh, možnostech, které by byly v takovémto případě omezené. Ale pokud jde o opravdu zásadní revizi, eh, která by měla za výsledek modifikaci finančních výhledů na rok 2015 a 16, tak to všechno mění. Pak tedy by šlo o přechodný rozpočet, kdyby se věci opravdu začaly definovat znova a z toho by zase vyplýval jiný přístup. I kdyby nešlo e, o nějaké e, zvýšení celkové částky. Koran Fermi, další, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný, protože mnoho důležitých věcí už zde zaznělo z úst mých kolegů. Mám tři komentáře, které se týkají postupu. Za prvé zdůrazňuji to, co říkala Anna Jensen. Je naprosto zásadní, abychom eh, abychom, abychom nehledali nějakou zvláštní, nějaký zvláštní postup, jak to dělat s tím dohodovacím výborem. Myslím, že bychom to měli nechat na nich a oni si nějak poradí. Co druhé, to, co jste zaznělo od Evana, je, jedná se o velice důležitou část, kdy bude předložen návrh rozpočtu a kdy začnou letní prázdniny. To je velice důležité období. Když začneme hovořit s radou a budeme formovat vlastní vyjednávací mandát, to je velice důležité období, protože nyní nebude e, to letní dohodovací řízení. Myslím, že při některých příležitostech bylo užitečné a i kdyby nám teď e, tedy už nechybělo tak eh, je nutné debatovat o mandátu a musíme najít způsob, jak debatovat o našem vlastním mandátu. Zda to bude mandát pro trialog nebo pro dohodovací řízení nebo pro jaký účel. Je velice důležité eh, pro demokratické účely, aby zde byla diskuse o mandátu. Pro nás je také důležité zapojit i další výbory do této diskuse. A je nutné otevřít ten dialog s radou ještě než začne léto. Nemám žádné konkrétní návrhy, ale chci trvat na tom, abychom nenechávali všechno pouze na dohodovacím výboru. Je důležité, aby, rozpočet, aby výbor pro rozpočet do toho byl zapojen. Chtěl bych na vás apelovat, chtěl bych apelovat na zpravodajku i na předsedu našeho výboru, aby přemýšleli o způsobech, jak se s tím postupem eh, vypořádat. Možná bychom měli třeba mít určitou, určité usnesení nebo určité prohlášení, ale určitě eh, by to měl být, eh, nemělo by to být nějaké obecné, široké priority, o kterých hovoříme teď, ale mělo by to být skondenzovaný seznam hlavních priorit. Za druhé, nehovoří se zde o tom, jak se budou um, organizovat plenární zasedání nebo ty plenární debaty. Protože plenární debaty byly v poslední době dost nudné. Možná bychom je měli nějak zatraktivnit. E, pamatujete si možná, že eh, v době, kdy jsem byl zpravodajem pro rozpočet, tak jsme se snažili při, přizvat eh, různé komisaře do, do diskusí o rozpočtu Přizvali jsme třeba tři nebo čtyři komisaře do této rozpravy o rozpočtu a bylo to, bylo to zajímavější. Možná bychom měli přemýšlet o tom, jak by ty naše rozpravy eh, o rozpočtu v plénu byly zajímavější, aby nebyly tak nudné, jako tomu bylo v minulosti. Ano, děkuji, Gerene. Já si myslím, že máš naprostou pravdu. Budeme potřebovat určitý mandát při jednání. Trochu takového typu, jako e, přijímá rada v oblasti mezinárodního obchodu e, vůči Evropské komisi. My prostě budeme mít e, zapotřebí definovat určité politické stanovisko výboru pro rozpočet, které případně ještě odsouhlasí plenárka a pak prostě budeme vyjednávat v rámci dohadovacího řízení. Je pravda, že ten časový harmonogram je odlišný, že čtení je pouze jedno, nebudeme mít obvyklé dohadovací řízení v červenci, ale potřebujeme pravděpodobně před trilogem v červnu již nějakou vyjednávací pozici. A tady je třeba se zamyslet nad tím, jak si tu práci zorganizujeme, abychom byli připraveni, abychom byli hlavně připraveni včas. Takže Sidonie, možná něco závěrem, velmi stručně, a pak bychom se přesunuli k dalšímu bodu na pořadu jednání. Já se pokusím velice stručně reagovat na to, co tady bylo řečeno. Ono bude hrozně obtížné reagovat eh, na jednotlivé eh, dotazy a poznámky, to bych potřebovala více času, ale pokusím se to schrnout. Nejprve dva z vás se zmínili ohledně eh, věcí ohledně boje proti těm klimatickým změnám. To je již v odstavce 33, tam jsem chtěla říct to, co jsem tam uvedla. Takže otázka pokračování boje proti klimatickým změnám je jako významné téma dále v textu zahrnuto. A teď, co se týče toho pracovního dokumentu, tak ten pracovní dokument je vlastně takovým eh, výchozím bojem, bo, bodem pro další diskuzi. A já bych tady chtěla teď zmínit eh, to, že na základě výměny názorů, která tady probíhá, bych chtěla ještě vypracovat nějaké další odstavce a ty potom eh, můžeme eh, projednat jako pozměňovací návrhy zpravodaje. Ale chtěla bych, paní Jensen tu teď zrovna není, ale i ostatní hovořili o složení dohodovacího výboru. A já si myslím, že my tady potřebujeme mít velice otevřený přístup, rozšířit to a tak, aby se do určitých aspektů dohodovacího řízení eh, mohli zahrnout i skuteční experti na určité otázky. Někteří řekli, že se to prostě možná tady objevuje moc brzy, že je eh, to příliš eh, v předstihu. Nechme to otevřené. Klimatické změny, o tom jsem se již zmínila. Ekonomika nasměrovaná na mladé také byla projednána a teď ty komentáře. Já souhlasím s tím, co říkáte. Jde o to, posílit ty pozměňovací návrhy předtím, než půjdeme do dohadovacího řízení. A to je velká výzva. Já prostě nevím, jak to ještě vyřešíme. Máme jedno čtení a máme obrovské, nebo můžeme očekávat e, obrovský objem pozměňovacích návrhů. Takovou tu výzvu jsme před sebou nikdy neměli. A já budu potřebovat i e, názory dalších politických frakcí, jak takovou to situaci řešit. Na rozdíl proti tomu, co tady bylo řečeno, tak si myslím, že trialog a příprava na trialog v červnu jsou právě tím časem, tím prostorem, abychom začali vlastně združovat, eh, přemýšlet eh, o tom, co chceme s návrhem rozpočtu učinit. Takže červen bude pro nás měsícem velmi intenzivní práce. Další téma, které bylo tady zmíněno, a to se týká těch tradičních strategických témat, eh, které byly vždy předmětem té výroční rozpočtové, toho výročního rozpočtového postupu. Jedná se o strukturální politiky a společné zemědělské politiky. Ne, že bych vůči tomu byla nějaká eh, jaksi zcela indiferentní. Dobře o tom vím. Vím, že to činí velkou část rozpočtu. Vím, že to představuje velkou výzvu a pravděpodobně některé z našich tradičních nástrojů, které se vztahují k těmto oblastem, budou znovu používány a e, bude tady tlak na našeho partnera, na komisi, ale náš e, přístup je ne e, vyhnout se diskuzi o implementaci strukturální politiky. Vůbec ne. Jde o to, abychom se pokusili zabývat i dalšími oblastmi, ale zároveň se snažili zajistit dobrou implementaci toho, na čem jsme se politicky v minulosti sešli. Není to, že by bylo buď A nebo B, obojí. A teď, jak chci postupovat při konkretizaci mých eh, politických priorit. Navrhnu určitý pracovní dokument, který se bude zabývat nástrojem pro politiku mladých. Takže ten pracovní dokument se objeví z kraje jara. V tom pracovním dokumentu bych se chtěla zblízka zabývat tím, co již evropský rozpočet poskytuje vzhledem k mládeži, k programům spojeným s mládeží, e, k pilotním projektům, e, k tomu, co tady bylo řečeno. A já musím říct, že jsem pracovala v minulosti v oblasti výzkumu, takže výzkum je pro mě stále citlivé téma. Zabývám se také mobilitou výzkumných pracovníků, osudem a budoucností mladých výzkumných pracovníků. A pak je tady ještě otázka mobility znalosti uvnitř Evropské unie. To je pro mě prostě všechno eh, propojené a nemůže to být od sebe odděleno. Já jsem si dobře poznamenala to vše, co jste tady řekli. Všem vám děkuji za vaše připomínky a musím vás už teď ujistit, že řada z nich bude zahrnuta jako vaše vlastní pozměňovací návrhy, případně jako mé vlastní pozměňovací návrhy do rozpočtových priorit. A některé eh, budou tedy eh, zpracovány prostřednictvím toho pracovního dokumentu, dokumentu. Ten se mi zdá nejdůležitější a ten se bude zabývat právě nástroji pro provádění politiky směrem k mládeži. E, ti z vás, kteří mě e, vlastně složili určitý kompliment. Musím jen říct, že já to tak zase strašně nepociťuji. Uvidíme na konci roku, jak to bude vypadat. Děkuji Sidonie, děkuji z celého srdce. Jsem zasažen a musím říct, že to je velmi dobře, překvapen tím velkým konsensem eh, směrem k prioritizaci eh, aktivit směrem k mládeži tam bude ta otázka visibility, eh, kterou jsme tady probírali, velice zásadní je snadné vydávat hodně na mládež, ale je obrovsky obtížné mladým eh, vtlouc do hlavy, včetně eh, ostatního, eh, veřej, ostatní veřejnosti v Evropě, že toto jsou peníze od Evropské unie. Chci to říkat proto, abych vás odrazoval, ale jenom doplňuji to, co bylo řečeno. A chci připomenout ještě jednu věc. Pokud Sidonie připravila v souladu s Lašo Surianem tento pracovní dokument, ve kterém se hovoří o procedurálních otázkách, tak je to proto, že nás konference předsedů vyzvala společně s eh, par, předsedou parlamentu, ten se ke mně obrátil dopisem eh, s žádostí, abychom předložili, a teď cituji, eh, chceme slyšet, jaké máte názory na implementaci nových eh, rozpočtových postupů na interní a meziinstitucionální úrovni, a to především vzhledem k novému časovému harmonogramu. A jak by se instituce měly co nejlépe připravit na ty závěrečné fáze eh, každoročního cyklu. Takže možná, že by bylo nejlepší, kdybychom naše návrhy zapracovali do zprávy, kterou připraví Sidonie a chci tady připomenout ještě časový harmonogram, tak jak to již ona učinila. Máme tady lhutu pro podání pozměňovacích návrhů pozítří 25. února v 18 hodin. V následném týdnu 4. března budeme zprávu schvalovat a u příležitosti druhého plenárního zasedání v březnu bude tato zpráva přijímána v plenárce. Tato časová hranice je důležitá, protože jsme se se dozvěděli, že Evropská komise začlenila toto téma na pořad jednání eh, schůze 11. Eh, března, takže bude moci již vycházet, eh, a to bude jistě velmi užitečné, z hlasování 4. března tady u nás. Takže já vám děkuji, děkuji Sidonii a navrhuji vám, tak jak to bylo původně plánováno, abychom přešli k bodu 18 našeho pořadu jednání. Jedná se o významný bod, ale přitom ho budeme moci probrat poměrně rychle. Jedná se o zprávu Juty Hauk, prosím. Juto, máš slovo. Děkuji. Ta zpráva je sice důležitá, nicméně doufám, že se nám ji podaří probrat rychle. Jde o určitou změnu toho dozorčího orgánu. My jsme dlouho požadovali, aby k takové změně došlo, poté, co se tady změnila ta základní legislativa týkající se do, dozorového orgánu pro projekt Galileo a tak dále. Komise tedy převzala odpovědnost za provádění tohoto programu a ten dozorový orgán už najednou postrádal e, základ pro svoji práci. Nyní tedy komise navrhla změnu. První věc e, zní, že e, už se nejedná o orgán, ale že se jedná o agenturu. Tato změna je dobrá a je z toho zřejmé, že tato agentura se e, tedy byla posílena, pokud jde o plnění jejich úkolů a má e, sloužit tedy především k zajišťování bezpečnosti, což e, mi připadá být dobré. Já jsem k tomu předložila určité pozměňovací návrhy. Jeden se týká naší legisl- našeho legislativního usnesení. V této souvislosti pouze upozorňujeme na to, že je potřeba se domluvit s radou podle článku 47 interinstitucionální dohody na financování této nové agentury. To je tedy první věc, kterou jsem předložila. A pak jsou tu ještě další pozměňovací návrhy. Jeden se zase týká článku 47 a e, financování této agentury. Je potřeba, aby to všechno ladilo s naším rozpočtem. Všechno to jsou pozměňovací návrhy, které dlou, již dlouhou dobu znáte milí kolegové, vždycky totiž předkládáme takovéto pozměňovací návrhy, když jsou zakládány nové agentury anebo měněny agentury stávající. Dvě věci jsou ovšem nové. Za prvé jde o to, že jsem se vyslovila i k době platnosti nebo funkčnímu období ředitele my jsme to zažili i v jiných souvislostech. Komise zkrátka řekla, že, má, že tedy zkrátka změnila svoji politiku vůči agenturám a že změnila také funkční období e, daného ředitele. My jsme tedy e, založili interinstitucionální pracovní skupinu, lidé, kteří jsou v této pracovní skupině za parlament, jsou již v tuto dobu, v tuto dobu eh, určeny pro toto legislativní období. Pan předseda komise Barózu minulý týden na setkání všech agentur přislíbil, že on velmi záhy jmenuje i ty delegáty, kteří budou do této pracovní skupiny vysláni za Evropskou komisi a doufám, že se k tomu brzy vysloví i rada. Bude se tam hovořit o takovýchto věcech, například i o funkčním období ředitele. Všechny tyto věci by se ovšem potom měly eh, vztahovat i na další agentury. Já tedy předložím pozměňovací návrh v tom smyslu, že u této agentury eh, by to mělo být stejně jako u jiných agentur, to znamená, že to funkční období by mělo být čtyřleté. Další žádost nebo pozměňovací návrh je, mi, eh, je pro mě zvlášť důležitá, protože se za vaší pomoci pokouším eh, stanovit, aby sídlo té agentury bylo v Bruselu. Oni ji začali pracovat, začali pracovat v Bruselu a to je smysluplné a bylo by dobré, kdyby zůstali přesně tam, kde v tuto chvíli jsou, protože eh, nás evropský evropský, nebo lépe řečeno evropský rozpočet, to takto stojí nejméně peněz. A zároveň už se tam zahra, zavedly už tam začali pracovat. Takže já jsem řekla, že byť je to nová agentura, požadujeme, aby měla svoje sídlo v Bruselu. Tečka. Děkuji. Merci beaucoup, Jutta. Děkuji, Juto, za tuto prezentaci. Jde o to eh, říct, jaký máme názor na eh, právní statut pro naše nové členy. Chci připomenout, že Evropský parlament a předchozí výbor pro rozpočet nalezli způsob, jak najít řešení eh, tématu, který rozděl, které rozdělovalo eh, vlastně členské státy ohledně financování. E, těchto věcí a my jsme navrhli, aby veškeré, e, ekonomi, e, veškeré úspory za rok 2007 v zemědělském rozpočtu byly použity na financování programu Galileo ve výši, která byla tehdy předpokládána. Nicméně se musíme obávat toho, že výše těchto finančních prostředků či nákladů na Galilea bude v dalších letech zvýšena zrušena. Ale tady jde o to, zdali eh, modifikovat či ne, eh, tak jak to Juta eh, předložila. ITRE se to týká zásadně pozměňovací návrhy mohou být předkládány do 26. února ve 12 hodin. Budeme rovněž hlasovat v této věci 4. března a 17. března bude hlasovat ITRE a na plenárním zasedání v Dubnu, na tom prvním, se bude hlasovat k této věci na plenárce. Dovoluji si vám navrhnout, abychom teď přešli k tématům, která budou předmětem hlasování, tak abychom si byli jisti, že hlasujeme e, ve vyměřeném čase k otázkám, které jsou významné, ale ve kterých již během předchozího zasedání výboru e, byly předloženy e, úvodní vstupy a e, ke kterým již bylo diskutováno. Takže můžeme přejít k hlasování. Nejprve jde o mobilizaci fondu pro přizpůsobení se globalizaci kolega Reimer eh, má možná ještě co říci, ale on už nám tento návrh předložil během předchozího zasedání, takže já si myslím opravdu, že můžeme přejít přímo k hlasování. Uvědomí toho, že tady existují určité pozměňovací návrhy, takže nejprve to bude bod číslo 14 což je mobilizace tohoto fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Litvu. Jedná se tedy o, o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v případu Litvy. Chci se jenom ujistit, že pozměňovací návrhy byly opravdu rozdány. Je to bod 12, říká teď pan předseda. Ne, omlouvám se, říká pan předseda. Začneme opravdu bodem číslo 14. A tam žádné pozměňovací návrhy, pokud se nemýlím, nejsou. Takže bod 14 týká se Litvy. Nejsou tam pozměňovací návrhy. Zpravodaj je pro v jeho nepřítomnosti eh, tedy se ptám, kdo je pro. Děkuji vám. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato valnou většinou. A teď přejdeme k bodu 12. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve prospěch německých eh, pracovníků, eh, které, kteří byli oběť důsledkami dvou eh, vln propouštění v rámci restrukturalizace automobilového průmyslu. A tady máme eh, pozměňovací návrh od kolegy Alvára. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Možná Eh, je trochu nešťastné, že už tu první věc máme za sebou, protože ta ústní změna se týká všech tří zpráv pana kolegy Bergeho. Eh, a teď budu citovat anglicky, je to paragraf číslo, nebo odstavec číslo 3. Evropská unie by měla využít všech svých prostředků eh, pro řešení krize a v tomto směru může tento fond hrát zásadní roli. Ta ten návrh změny je, že po středníku eh, by se řeklo role, kterou může eh, hrát tento fond, can play, takže to je tak trošičku zmírnění toho, eh, toho vyznění, tak jak jsme o tom v duchu, ve kterém jsme o tom diskutovali. Pardon. Uh, oui. Uh... Omlouvám se, kolego. Ano, tento pozměňovací návrh eh, se tedy eh, vztahuje také k Litvě a já bych tedy retroaktivně o něm nechala hlasovat, protože to je pozměňovací návrh, který se vlastně vztahuje ke všem třem návrhům na pomoc. Já jsem tady učinil chybu, když jsem řekl, že v případě Litvy není žádný pozměňovací návrh. Je tady jeden a stejným způsobem by se měl aplikovat na všechny tři návrhy. Reimer Böge není pro tento pozměňovací návrh. Salvador si chce vzít slovo. Salvador je proti. Aha. Takže vítáme Salvadora mezi námi. E, Salvador přišel pozdě kvůli jevu, který je ve Francii velmi řídkým jevem a tím je stávka. A zdá se, že když ve Francii dojde ke stávce, tak letadla, která, eh, která výjíždějí z Španělska a mají přistát v Bruselu, jsou odkloněna k milostivějším nebesům. A tady je třeba ještě říct, že tato stávka je proti takzvanému jednotnému nebi, protože je určitý počet francouzských pracujících, které, kteří si přejí, aby hranice, eh, které byly zrušeny již v roce 1993 eh, na eh, zemi, pokračovaly na nebi, ve vzduchu. Takže náš kolega e, nám teď také dal najevo, že jeho frakce je proti pozměňovacímu návrhu a teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu pana Alvára, který se týká všech tří návrhů na pomoc. Ano. Vy jste pro, dobře, 12, 14. Kdo je proti? Takže většina je pro. Blahopřejeme tedy pana. Ne, příliš pozdě, příliš pozdě, ale taky by to nic nezměnilo, pane kolego. Barbara je tady proto, aby hlasovala proti Alvárovi. Nevím, co se mezi vámi děje, ale dobře. Každopádně Alvaro to vyhrál. Takže to se týká všech tří návrhů. Toto tedy již je vyřízeno. A teď tedy k bodu 12, eh, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci Německo, propouštění, kde pro? Samozřejmě, že jsme pro. Alespoň tedy předpokládám. Kde je proti? Kdo se zdržel? Jeden proti, jeden zdržení se. Dobře. A teď je tady bod 13. Tentokrát jde o e, sektor chladicích zařízení, zase uvolnění prostředků. O jakou zemi se jedná v případě chladicích zařízení? C'est la Lituanie aussi, non Oui, c'est Lituanie aussi. Je to také Litva, takže po druhé Litva. Chladicí eh, zařízení eh, pro Litvu, ano, je to tak, že v tomto roce není příliš chladicích zařízení zapotřebí. Každopádně, kdo je pro tuto akci eh, na podporu těchto pracujících pracovníků? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel. Takže přijato jednomyslně s těmi třemi pozměňovacími návrhy pana Alvara. A teď můžeme vlastně již hlasovat o e, uvolnění prostředků. A tady se tedy vlastně obracím k Lašlo Šurianovi. Jedná se o body pro e, našeho pořadu jednání číslo 16 Tady navrhuji, abychom tedy o těchto převodech, třech převodech hlasovali en bloc. Jedná se tedy o to, že jsme dali již zelenou těm principům a teď tedy, kdo je pro ty převody. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Sidonie je pro, proti a ještě se zdržuje. Takže ty převody jsou schváleny a já blahopřeji zpravodajovi a děkuji také celému výboru. Teď tady máme ještě dvě další hlasování. Nejprve hlasování o zprávě e, Jean-Luca Dehaneho, e, který se týká mírné e, změny ve výpočtu hrubého národního příjmu, což je téma, které donedávna vypadalo, že bude e, neustále velice technické a obtíže, které mají některé členské státy Unie a především e, měnové unie, ukazuje, že to není jenom technické. Děkuji. My jsme to již prodiskutovali. Řečník nemá zapnutý mikrofon, ale už snad ano. Ano, diskutovali jsme o tom při předchozím zasedání našeho výboru. Jsou tady dva pozměňovací vý... návrhy, e, proto vlastně, aby text odpovídal závěrům rady, takže já navrhuji, abychom podpořili tyto dva pozměňovací návrhy. Děkuji vám, Jean-Lucu. Je třeba, abyste se e, podívali na e, důsledky příspěvků vašich zemí na komunitární rozpočet. Není to až tak neopominutelné v případě Francie. E, vlastně jde o e, snížení o 170 milionů eur oproti tedy zase 18 miliardám. Takže kdo Omlouvám se, říká předseda, jsou ty pozměňovací návrhy dva. Je třeba hlasovat o jednom a pos, následně o druhém. První pozměňovací návrh, e, tam jde o vypuštění článku 2, to navrhuje e, tedy předkladatel či zpravodaj, kdo je proti, nikdo, kdo se zdržel, nikdo, přijato. Pozměňovací návrh číslo 2, tam je cílem oddálit implementace, či e, jinými slovy odmítnout retroaktivitu. Tento způsob výpočtu se nebude retroaktivně aplikovat e, k 1. lednu 2007, ale k 1. lednu 2010. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? nikdo, kdo se zdržel, nikdo, takže je to odsouhlaseno jednomyslně. Kdo je pro konečnou zprávu od Žána Luka Dehaneo? Děkuji vám. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Takže zpráva je takto jednomyslně přijata. Zbývá nám tedy e, otázka určitých převodů od Lásla a také od pana Maňky. Takže nejprve e, převody z rozpočtu komise na rok 2010. Jsou to tři věci. E, nejprve DEC 01. DEC znamená e, prosinec, znamená to snad e, úmrtí, dese ve francouzštině, znamená to zklamání, deception. Každopádně DEC 01 e, od slova decision, decision, mléko. Konečně užití e, mléčného fondu. Lašlo. Já se domnívám, že <clears throat> musíme podpořit tento převod, pokud máme dobře dělat svou práci. Protože eh, je nutné, abychom prosadili to, za co jsme bojovali. To znamená, co se týče toho mlékárenského fondu, je zapotřebí poskytnout tam 300 milionů. Takže měli bychom hlasovat pro. Takže pokud chápu dobře ten návrh o převodu, tak to znamená zrušit tu rezervu, uvolnit ji ve chvíli, kdy komise navrhla článek 186 eh, eh, aplikovat i na mléko. Kdo je pro tento převod, tak jak ho navrhuje náš zpravodaj? Děkuji vám. Kdo je proti? Dva proti. Kdo se zdržel? jedna se zdržela, takže návrh je přijat. A teď přejdeme k dokumentu DEC 07 a ten se vztahuje k administrativním výdajům. Pane zpravodaj. We can just simply... V této chvíli si myslím, že muž si nemyslím, že můžeme přistoupit k hlasování, protože mám určité otázky. Nevím, zda na ně bude komise eh, schopná reagovat. Nyní se, už jsme téměř na konci února, ale stále jsme ještě na začátku kalendářního roku. Pokud dobře chápu důvody, této akce, tohoto rozhodnutí, tak jde o to, že když se připravoval rozpočet 2010, tak eh, o těchto problémech se vlastně vůbec nikdo neměl tušení, nikdo neplánoval, že takovéto rozhodnutí nastane. A eh, toto rozhodnutí, myslím si, že to rozhodnutí nebylo součástí toho rozpočtu, který jsme ohlasovali v prosinci. Eh, můžete hovořit o tom, že zapotřebí více pracovníků kvůli eh, potenciálnímu přistoupení Islandu. Chápu, že eh, tedy dochází k počátku tohoto postupu pro, k přistoupení, i když je pravda, že o tom se začalo hovořit už v létě. Takže já si nejsem zda jistý, zda tedy ten transfer, zda tento převod je rozumný. E, hovoří se zde tedy o, nebo těmi důvody je žádost Island o členství, dále se hovoří o tom, že se jedná pouze o určitá pracovní místa, která budou pouze do roku 2011. A možná bychom tedy na tato pracovní místa mohli najmout eh, pracovníky se smlouvami eh, na dobu určitou. Nemus, eh, myslím si, že to by bylo rozumnější. A ve výboru pro rozpočet jsme hlasovali to, abych, aby zde byla určitá rezerva, která bude sloužit pro neočekávané problémy, které nastanou během roku. To znamená, pokud během roku dojde k nějaké nutnosti nabírat nové pracovníky, myslím, že je... Já chci říci, že nejsem obecně proti, ale žádám určitá vysvětlení. Také vysvětlení, která se týkají načasování. Možná je takový, možná je tento, toto opoždění pouze stvořilostním ústupkem nové komise, protože ta nová komise už se nechtěla, už nechtěla rozhodovat o pardon, protože ta stará komise nechtěla rozhodovat o věcech, které už budou e, v rezortu té nové komise. Já ty přesné důvody neznám a proto se vás ptám na vysvětlení tohoto postupu. Ptám se na toto vysvětlení komise. Děkuji, pane předsedo. A po těch odpovědích také vám ještě řeknu, jaký tedy návrh zpravodaje. Děkuji. Vidíme, že <clears throat> komisi máme zastoupenou, takže mohli by nám vysvětlit všechny tyto otázky, které padly? Ano, pane předsedo, já se o to pokusím. Pokusím se o to vysvětlení. Pokusím se tedy <clears throat> zlepšit to pochopení pana uh, Soriana. Jde o takový dodatek, jde pouze o převod prostředků, celkové číslo se vůbec nemění. Kromě toho je potřeba uh, říci něco k tomu případu Islandu. Rád bych vám připomněl harmonogram u toho předběžného návrhu rozpočtu jsme učinili návrh, který se týkal eh, stavu personálu a v okamžiku, kdy byl rozpočet v dubnu roku 2009 přijat, se samozřejmě změnila šance na eh, eventuální vstup Islandu do Evropské unie. To znamená, že mm, nebylo pravděpodobné, že by Island tady usiloval o vstup do Evropské unie a že by mohl vstoupit. Komise tedy e, slíbila e, k tomuto bodu stanovisko a proto jsme tedy počítali se zvláštní položkou, zavedli jsme ji v e, září loňského roku, tak abychom mohli eh, začít přípravné práce pro vypracovávání tohoto stanoviska. Což zároveň znamená, že bylo potřeba, aby celá řada pracovníků byla stažena z jiných úkolů, tak aby se mohli zabývat touto otázkou, tímto, eh, tímto tématem a proto jsme v podstatě pouze navrhli určité úpravy. Díky těmto úpravám tedy Mm, bude možno nahradit ten personál, který eh, potřebujeme na sestavování tohoto stanoviska, tak abychom se mohli zabývat tou islandskou otázkou a abychom tedy nemuseli eh, zaměstnávat další lidi. Tolik tedy na vysvětlení z čistě administrativního hlediska. A nyní se pojďme podívat na ten druhý problém, o kterém hovořil pan Surjan. V podstatě se jedná o přeměnu položky z kategorie D na e, smlouvy na dobu určitou. Tento převod zároveň znamená, že tu tedy zaměstnáme 14 pracovníků na e, dobu určitou a tyto položky tedy budou zmrazeny a budou tedy vyňaty z té celkové tabulky personálu, což zároveň znamená, že tedy zaj, eh, zaměstnáme těch 14 smluvních zaměstnanců, což tady odpovídá politice outsourcingu, kterou komise sleduje již od roku 2004. Znamená to totiž, že za méně peněz se nám podaří zaměstnat osoby zvenčí a že tím ušetříme. Tolik tedy moje vysvětlení na adresu pana Soriana na, jako odpověď na otázky, které vznesl. A doufám, že se mi tedy podařilo přispět k vysvětlení celé věci a že se tedy uh, přibližujeme k přijetí tohoto návrhu. Děkujeme vám, pane generální sekretáři, tajemníku. A nyní se ptáme pana zpravodaje. Jste přesvědčen? Že ano, teď už tedy jste mě přesvědčili, už jste mi to vysvětlili a já navrhuji, abychom hlasovali pro. Ano, čili kdo je pro tento převod? Hlasujeme. Máme, dopravu, eh, máme podporu zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti nyní, kdo se zdržel. Jeden, jedno, jeden hlas se zdržel. Čili tento převod byl schválen. A ještě budeme hovořit o dalším návrhu na přesun. Je to DEC 8. Je to dost citlivá otázka, týká se tedy Haiti, nebo bolestivá otázka. Pane zpravodaje, máte slovo. Děkuji. Již eh, chci zopakovat, že několikrát jsme zopakovali, že v případech, eh, různých krizí a e, naléhavých situací je Evropská unie většinou dost pomalá, takže teď jsem rád, že mohu e, dát zelenou tomuto převodu. Děkuji, říká pan předseda. Takže kdo chce pomoci Haiti, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel. Výborně. To bylo jedno z našich nejrychlejších hlasování vůbec. Evropská unie ehm, působila, nebo tedy nebyla příliš viditelná po té krizi, takže doufáme, že teď se ta situace zlepší. Děkuji panu, panu Šuriánovi a nyní budeme ještě jednat o dalších transferech, o dalších převodech. Máme tady pana Vladimíra Maňku, který bude hovořit o přes převodu, který se týká soudního dvora. Evropský soudní dvůr musel uplatnit článek 50 služebního řádu a k tomu, aby ho uplatnil, potřebuje mít zdroje v kapitole na příspěvek při předčasném ukončení služebního poměru. Nicméně e, v této kapitole nemají ani jedno jediné euro a proto tam musíme přesunout určité prostředky. To je všechno, pane e, předsedo, a já předkládám toto a doporučuji hlasovat pro. Děkuji. Děkuji a ptám se, kdo je pro tento převod prostředků, tak jak to právě představil pan předseda. Kdo je proti, kdo se zdržel? Je to přijato. To znamená, že jsme dokončili veškerá hlasování, která jsme měli na programu a v tuto chvíli tuto chvíli tedy můžeme vést rozpravu tak, jak navrhla Helga Triple. Můžeme ještě pár minut počkat a následně můžeme předat slovo panu Gottmanisovi. On prosil o to, abychom mu dali na několik minut slovo, protože nám tady udělá prezentaci jako z Hollywoodu. Bude to filmové představení, které se bude týkat velmi komplikovaného problému. A zároveň to tedy souvisí s Evropským regionálním a sociálním fondem. Velice děkuji za slovo. Chtěl bych nejprve říci, že tedy eh, možná jste mě uvedl příliš ambiciozně, já jsem si tedy něco připravil, ale uh, doufejme, že to vůbec tedy, zaprvé, že to vůbec přečtete, Čili zde vidíme tabl- tabulky, které se týkají e, z Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj a fondu soudržnosti za e, období 2007 až 2013. Já jsem tedy všechny ty tabulky bohužel nevytiskl, ale chtěl bych poděkovat kolegům z generálního ředitelství Regio a ještě dalším kolegům, který se mnou spolupracoval. Takže mám k dispozici pouze málo času, takže budu hovořit spíše eh, obecně. Situace není příliš růžová. Eh, soustředím se pouze na několik čísel. Co se týče plateb, které jsou vypláceny členským státům, a to nemluvím, mluvím tedy o platbách za období 2007 až 2013, pokud vezmeme všechny fondy dohromady, tak je to pouze 8,6 v průměru. Teď už jsme na konci čtvrtého roku a pokud tedy použijeme pravidlo N plus 2, tak se obávám, že se nám nepodaří dosáhnout všech vytyčených cílů. Už je mm, období 2000 a 2006, tak tam minimálně dva tyto fondy nedosáhly 1,5 milionů. To znamená peníze, mnoho financí eh, pro soudržnost vlastně nebyly vyčerpány. A v rozpočtu už žádné další prostředky nejsou. 8,6 je průměr, ale 66 členských států je ještě méně úspěšné. Nejhorší hodnota je 3,3 která se týká některých konkrétních zemí a nejlepší, nejlepší zase je 17 17,2 Pokud se podíváme na situaci, tak v něk- v země, které mají nejvyšší Eh, využívání strukturálních fondů v rozpočtu na počet obyvatel, tak to je, ty mají mm, příjmy třeba 300 procent. A nebudu hovořit konkrétně o těch, o tom, jaké to jsou konkrétní země, budu hovořit obecně. Ale na druhé straně jsou zase země, k nímž, eh, které dostávají eh, malý počet financí vzhledem k počtu obyvatel. A tyto země tedy mají ten, tu nízkou míru toho získávání. Eh, otázkou je, zda to nějak souvisí třeba s HDP nebo s rozpočtem, ehm, s deficitem rozpočtu, ale odpověď je, že to nesouvisí. Nyní se podívám na konkrétní fondy. Evropský sociální fond. Platby jsou vyšší, protože ty půjčky eh, jsou dávány za výhodnějších, za, za výhodnějších podmínek. Je, lehče, je lehčí ty, podmí, ty půjčky získávat. Eh, zde je průměr 14,1%, ale 66% zemí je opět pod touto hodnotou. Nejhorší hodnota je 7%. Eh, situace u Evropského sociálního fondu se také liší od situace u jiných fondů. Například co se týče těch eh, výhodných půjček, tak tam není žádná korelace mezi tím, jak jednotlivé země čerpají z těch eh, jednotlivých fondů. Některé peníze, pardon, některé země třeba dostanou o 2,5 um, krát více peněz, ale jejich míra plnění je menší. V průměru je zde tato míra 1,73, takže ještě 53% eh, zemí je pod touto hodnotou. Některé země, u některých zemí činí tato hodnota pouze 4,5. A pokud se nyní podíváme na fond soudržnosti, tak ten je zajímavý pouze pro 15 zemí, nebo respektive pouze 15 zemí eh, splňuje podmínky pro čerpání. Zde tedy máme hodnotu, takovou tu základní hodnotu 12%, ale některé, u některých zemí je to pouze 6%. Průměr je tedy 12%. Už jsem hovořil se Sidoní o tom, že um, co se týče těch problémů, tak um, můžeme říci, že naopak ty problémy se mohou ještě zvyšovat. Například v roce 2006 eh, ta um, míra plnění nebyla eh, dostatečná a e, když si e, ta, ta lhůta pro čerpání z těchto tří fondů už uplynula před půl rokem. Z tohoto důvodu se e, najednou zjistíme, že se nacházíme v situaci, kdy se ty nevyčerpané peníze přesunou na nějaké jiné, na jiná témata. Takže pokud eh, to takhle dopadne, tak, o, tak pokud jsme dosáhnout soudržnosti v Evropě, tak vlastně to je pouze, no, tak to jsou pouze slova. Nyní se ještě můžeme podívat na trochu na minulost. Komise se v roce 2009 eh, tedy přinesla návrh, který také podpořil parlament, aby se zvýšily zálohové platby Eh, v tom fondu soudržnosti a v Evropském sociálním fondu. Stalo se tak, eh, byly tedy zlepšeny ty zálohové platby a také se tím zlepšilo čerpání. To navýšení nebylo o moc vyšší, ale následoval další návrh, který se už týkal krize. Byl zde původní návrh z července, byl to návrh komise z července loňského roku. Komise tam navrhovala, aby země, které jsou postiženy krizí, nemusely, eh, nemusely fungovat v režimu spolufinancování. A že tedy komise vlastně je zastoupí v tom režimu spolufinancování. Týkalo se to však pouze Evropského sociálního fondu a eh, byla tam určitá, určitý strop. Ten výpočet provedla komise. Problémem je to, že pokud se podíváme na rok 2010, tak rozdíl mezi prostředky na platby a závazky je pouze 2,5. Bylo mi řečeno, že pokud se podíváme na všechny ty naakumulované rozdíly mezi prostředky na závazky a platby, tak je to asi 8,5 miliard. Takže celkem je zde 23 miliard. A je zde tedy teoretická možnost zvýšit a výšit prostředky. Myslím, že tento systém toho takzvaného předsouvání nákladů není e, příliš lákavý pro radu. Také je to trošku nebezpečné, protože pokud ty výdaje předsunete v jednom roce, tak se to opět e, projeví v dalším roce. Takže pro plánování to není příliš vhodné. Další důvod je, že, a to je taky další důvod, proč mi zpravodaj řekl, že s tím nemůžeme souhlasit, je to, že eh, v sociálním fondu v letošním roce není dost peněz, ale není dobrý nápad, abychom vzali prostředky z jiných eh, nástrojů. Dalším problémem je také, že eh, členské státy nejsou příliš ochotny vynakládat další prostředky. Rada vydala rozhodnutí, které podpořil Výbor pro regionální rozvoj a včera mi bylo řečeno, že členové se rozhodli, že nebudou předkládat žádné pozměňovací návrhy. Jedná se o to, že rada řekla, e, ty prostředky těch je, e, to je příliš vysoký objem. E, pokud um, jedná se pouze o některé země mimo eurozónu, protože není, není, není možné dávat půjčky zemím v, v, eh, v té eurozóně, tak tam může být k navýšení. Eh, seznam těch zemí uvidíte v příloze 1. V příloze 2 vidíme, že ty, ta mm, částka asi 4 miliardy a 0,3, pardon, 0,7 miliard. Já jsem se díval pečlivě na ty země, u nich je ta míra um, průměrná nebo dobrá. A u těch zemí, kde ta míra je horší, nebo kde je pod průměrem, tak jsme se snažili zjistit, z jakých je to důvodů. Zjistili jsme však, že není žádný Eh, že zde není žádná návaznost třeba na rozpočtový deficit nebo na ekonomické zpomalení. Hmm. Je však nutné vypracovat zcela nový systém, jak odstranit ty velké rozdíly mezi, mezi jednotlivými zeměmi, protože nemůžeme obvinovat komisi ani eh, GŘ eh, Regio kvůli tomu, že jsou tak velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Jak je možné, že některá země je pětkrát lepší než ostatní? Ty rozdíly jsou, eh, nebo ta situace je různá. A ve stanovisku, které jsem vypracoval, se hovoří o tom, že my podporujeme minimum, nebo ten, pod, ten přístup na úrovni minima za druhé, žádáme komisi, aby připravila předběž eh, opravný rozpočet na částku 0,7, nikoli na částku 4 miliardy. A také se podíváme eh, na eh, na další záležitosti, protože jak jsme četli v Lamasurově zprávě, tak e, pokud hovoříme o rozdílu mezi platbami a závazky, a pokud se podíváte na přílohu 1, tak okamžitě uvidíte, v čem tkví rozdíl. Protože pro nás je důležitá druhá hodnota. Myslím si, že bychom mohli podpořit návrh zpravodaje pana Kirilova. Nevím, jak se eh, vyslovuje dobře to jméno. Já jsem také, jsem náhradník v tomto výboru a chci zdůraznit, že jedna věc je naprosto jasná. Je důležité, ať už v přeskumu v polovině období, anebo někdy v jiné fázi, analyzovat, proč ta míra je tak nízká proč nedokážeme účinně čerpat naše fondy. Všechny další podrobnosti najdete v mé zprávě. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji, za toto expoze, které by bylo zcela mimořádné. Ale zcela mimořádné. A zaslouží si rozpravu. Já e, tady vidím několik žádostí o slovo a navrhuji následující. Přenést rozpravu na příští týden odložíme lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů také až po 4. březnu, abychom mohli opravdu důkladně věci probrat mezi sebou a připravit pozměňovací návrhy. A mezi tím můžeme nechat rozdat eh, ty přílohy s číselnými údaji, které se pokusil pan Godmanis nám ukázat na Eh, na příslušných průsvitkách, ale technika nebyla na úrovni jeho intelektuálního umu. Takže eh, my jsme se zatím eh, k těmto věcem příliš nevyjadřovali a nepochybně Evropská komise bude mít ještě co říci k této věci. Chci ještě připomenout, že to eh, hlasování je plánováno na 16. března v našem výboru, takže lhůta pro pozměňovací návrhy může být stanovena pár dní předtím a dáme stanovisko výboru pro regionální eh, záležitosti či rozvoj a ta bude 18. března také hlasovat. Takže děkuji, pane Godmanes, a navrhuji, abychom eh, k této významné zprávě dokončili rozpravu příští týden. A teď již budeme moci, zdá se, dát slovo eh, paní kolegyni Helze Triple, která nám předloží eh, rozpočet eh, na rok 2011 na oddíl 3, či na ostatní oddíly, pardon. A teď také vítáme pana kancléře, pana generálního tajemníka Eh, a jsme rádi, že tady je i on a jeho spolupracovníci. Takže Helgo, chceš nám něco říct k těm ostatním oddílům návrhu rozpočtu? Ich möchte... Pane předsedo, dovolte mi, abych začala ústřední strategickou otázkou. Po dlouhých diskuzích jsme konečně schválili Lisabonskou smlouvu a poprvé pracujeme podle nových pravidel, pokud jde o sestavování rozpočtu. Myslím tedy rozpočet, který sestavujeme v tomto roce na rok příští. Na jedné straně tu máme politický přístup, to znamená to, že my, co by parlament a ostatní instituce, bychom měli eh, mít tedy větší kompetence a měli bychom být schopni eh, reagovat na ty výzvy, které před nás staví Lisabonská smlouva. Eh, my samozřejmě o těchto věcech dneska nediskutujeme poprvé. Zaobírali jsme se tím již v souvislosti s rozpočtem na roku 2010. Nicméně výzva, která před námi stojí pro rok 2011, je ještě větší. Já Poté, co promluví pan Vele, pan generální eh, tajemník, se k tomu ještě jednou vrátím. Chci totiž, abyste měli takovou prvotní představu eh, o tom, jak vidím ten rozpočet na rok 2011. Ano, skutečně je to možné, eh, aby práce nás, Evropského parlamentu a ostatních institucí byla přizpůsobena Lisabonské smlouvě, to znamená i těch 20 eh, které tedy jsou stanoveny pro parlament, pro, na, pro mě nejsou eh, pevným zákonem, protože pokud se na základě nové smlouvy, na základě rozšíření eh, změní poměry, pokud tu najednou máme jinou výchozí politickou situaci, tak musíme být schopni změnit také tato pravidla. Zároveň ovšem je třeba konstatovat, že se nacházíme ve období hospodářské a finanční krize. Je jasné, že rozpočty členských států jsou velmi napjaté, což zároveň neznamená, že musíme naše nároky omezit. Ale Určitě musíme být velmi obezřetní, pokud jde o možnosti eh, našeho rozpočtu a musí to být v souladu s dalšími institucemi, to znamená také s rozpočtem komise a rozpočtem rady. Nyní se objevilo číslo 22%. Eh, Toto číslo podle mě není správné, je nadsazené, je to přehnané, protože o tom bychom skutečně museli mnoho diskutovat. V každém případě je to tak, že tady v parlamentu je potřeba jednat mezi výborem pro rozpočet a předsednictvem, ale také je potřeba jednat s komisí a radou. Pokud se na něčem domluvíme, byť by to byla stará dohoda z roku 1988, tak o tom musíme dále jednat, musíme se snažit o dohodu. Musíme eh, se snažit zjistit, jak to vypadá se zájmem nebo se zájmy ostatních institucí. Pouze tak eh, se posuneme dál. Jinak eh, zničíme vzájemnou komunikaci. Tolik tedy k té rozhodující otázce. Já jsem ochotná k nějakému posunu, nicméně podle mého názoru tu existuje určitá hranice, kterou musíme velmi pečlivě zjistit a musíme jednat z politického hlediska velmi inteligentně. Musíme tady využít určitého manévrovacího prostoru, ale nesmíme to přehnat. V tuto chvíli to vypadá tak, že ta zpráva, kterou jsem předložila, je jakýmsi prvním nástřelem, příštích dnech a týdnech se bude muset celá řada věcí precizovat. Já to dneska nechci předjímat, nechci nic anticipovat. V každém případě eh, je tu několik myšlenek, které bych ráda zmínila. Jedná se to například ekologické eh, přijatelnosti našich budov, co je, možná, co je možno eh, zlepšit v tomto ohledu, nebo vozový park, job ticket pro zaměstnance, bylo by to záhodno z hlediska ekologického, nicméně se to zatím nepodařilo. O jedné otázce jsme tu již hovořili, e, týká se to režimu Microsoftu v parlamentu. Byla bych ráda, kdybychom tuto otázku otevřeli. Z politického hlediska jsme proti tomu sice bojovali, nicméně si myslím, že i tento parlament by e, tady měl spružnit svoje pravidla v této oblasti. A proto by bylo dobré, kdybychom v tuto chvíli předali slovo panu eh, generálnímu tajemníkovi, panu Velemu, tak aby mohl představit svoje vidění celé věci a já se potom vyjádřím k tomu, co řekla, a také ke komentářů svých kolegů. Děkuji. Euh, Výborně, děkuji. Ještě jednu věc k tomu eh, tématu eh, slučitelných nákladů na budovy. Eh, ve Francii eh, máme takové, eh, takový systém, takový režim, který je neuvěřitelně efektivní a který podporuje vlastně fotovol, umístěvání fotovoltaických panelů na zdi veřejných budov a takto získaná elektrická energie je zakupována elektrárenskými společnostmi eh, z 20 násobný, eh, za 20 násobný eh, tedy za 20 násobnou cenu. Efektivnost je fantastická, náklady strašlivé. Budeme muset samozřejmě najít nějaké e, řešení, které by bylo vyvážené, ale každopádně tohle patří do pravomocí členských států, nicméně tady by to mohlo být zajímavé pro budovy, které e, patří parlamentu a jsou v Belgii. Každopádně by se e, již možná snadněji mohly aplikovat na budovy parlamentu ve Štrasburku a třeba i v Lucemburku. Eh, pane generální tajemníku, chcete vystoupit teď nebo až později? Každopádně jste vítán, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. <clears throat> Vážená paní zpravodajko, vážení poslanci, děkuji vám za příležitost eh, vám tady představit současný stav debaty o eh, pokynech. Předsednictvo o tom již v prvním kole diskutovalo a zítra na zasedání předsednictva by to mělo být předloženo ke schválení. Samozřejmě, že je to první diskuze, první debata. Podle současného harmonogramu bychom 8. března eh, měli diskutovat o tom eh, prvotním návrhu a 24. března bychom eh, to měli předložit k rozhodnutí. Dovolte mi, abych nejprve řekl, že jsem, že Tady souhlasím s paní zpravodajkou v tom, co řekla, především pokud jde o Lisabonskou smlouvu. Musíme si položit otázku, jak můžeme parlament vybavit, tak abychom mohli dostát svým právům, která nám přinesla Lisabonská smlouva, tak aby ta práva nestála pouze na papíře, ale abychom je mohli využívat i ve skutečnosti. Nedávno jsem měl příležitost hovořit s jedním státním tajemníkem z Německa, který mi řekl, že v jeho ministerstvu je 200 úředníků, které kteří pravidelně pracují v pracovních skupinách rady. Pokud si tedy představíte, jaké kolektivní know-how se tady vytváří na druhé straně legislativního procesu, tak si zároveň musíme položit otázku, jestli jsme dostatečně vybaveni a jestli jsme skutečně rovnoprávnými zákonodárci. Proto si myslím, že v příštích letech budeme muset rozpočet parlamentu zaměřit právě na politickou podporu, politickou podporu našich poslanců. První krok eh, v tomto směru by měl být ten eh, Pozměňovací rozpočet na rok 2010. Eh, mělo by se to tedy týkat eh, eh, politických skupin a sekretariátů, tento opravný rozpočet a dále nám půjde také o nepřímnou pomoc poslancům. Půjde především o ty tzv. policy departments. My to známe například v otázkách rozpočtu nebo kontroly rozpočtu. Tato oddělení by měla pomáhat poslancům v jejich jejich práci, ale kromě toho by tu měly být knihovny, které jsou k dispozici všem poslancům, tak aby zde mohli najít příslušné informace, které potřebují pro svoji práci. Samozřejmě, že eh, jako doplnění opravného rozpočtu na rok 2010 se počítá ještě se druhou trančí pro sekretariát, to znamená, že bychom eh, zaměstnali dalšího zaměstnance zodpovědného za poslance. Kromě toho tu existuje celá řada institucionálních závazků. Byť jsme se zatím neschodli s radou na tom, jaký mechanismus bude zvolen pro výběr těch 14 zaměstnanců podle Lisabonské smlouvy, eh, přesto se dokážeme shodnout na tom, že tady bude 18 dalších poslanců, které eh, bude potřeba zvolit. Ty, tito poslanci budou pravděpodobně eh, rekrutováni v roce 2011, doplní práci eh, našich poslanců. My samozřejmě za tímto účelem potřebujeme změnit primární právo a eh, na tu ratifikaci je potřeba počítat s jedním rokem. Nicméně musíme počítat s prostředky na těch 18 nových poslanců. Oni totiž musí eh, mít možnost vykonávat svoji práci, protože potom už to nebudou pouze pozorovatelé, ale budou to plnohodnotní eh, poslanci. Další věc. Eh, vstup Chorvatska do Evropské unie je stále pravděpodobnější. Vyplývá to také z posledních událostí, z událostí posledních dní, protože se otevírají další kapitoly přístupových jednání a my v tuto chvíli počítáme s tím, že na počátku roku 2011 pravděpodobně budeme muset počítat s horvatskými poslanci. To tedy znamená, že již v roce 2011 budeme muset eh, zaměstnávat především eh, lidi do, nebo zaměstnance do eh, jazykových služeb. Budeme tedy muset doplnit naše jazykové služby také o Chorvatsku, pokud, chorvačtinu, pokud budeme chtít našim chorvatským poslancům nabídnout plný uh, jazykový servis. My jsme tradičně obsazovali 124 pozic eh, v rámci těch přístupových jednání. Nyní se počítám s tím, že v průběhu roku 2011 by zhruba eh, polovina měla připadnout na ty chorvatské pracovníky, s tím, že těžiště by bylo právě u těch jazykových zaměstnanců, eh, přičemž dokud nebude ratifikována přístupová smlouva, budou ty jejich smlouvy pružné, nebudou to tedy úředníci eh, v pravém slova smyslu. Kromě toho tu budeme mít pozorovatele z této země, to tedy znamená, že v roce 2011 v určitém okamžiku musíme vyhradit prostředky na to, aby tito pozorovatelé z Chorvatska mohli být účastní práce našeho Evropského parlamentu. Ještě čtvrtý komplex eh, otázek, víceleté programy. V loňském rozpočtu jsme začali eh, realizovat tříletý program pro budovy. Všichni víte, že se tak dělo po určitých událostech, ke kterým tady došlo a se společným vědomím, že tady musíme více dbát na údržbu našich budov, tak abychom tedy eh, mohli hodnotit práci externích expertů, které tady objednáváme. Pokud se jedná o rok 2011, tak to je druhý eh, rok toho tříletého programu. Rád bych v této souvislosti zmínil jednu velmi důležitou věc. Na vyžádání našeho rozpočtového výboru eh, předsednictvo pokročilo v tom, že vypracovalo střednědobou a dlouhodobou strategii pro užívání budov. Předsednictvo vytvořilo pracovní skupinu, paní Triple to určitě uvítá. Tato pracovní skupina se nezaobírá pouze budovami, ale Eh, také dopravou a tématem zeleného parlamentu. To znamená, že tato skupina se zajímá o ekologické otázky, otázky dopravy, otázky budov a snaží se všechny, tyto, všechny tři témata propojit. Tato pracovní skupina již velmi pokročila ve své práci a já vycházím z toho, že budeme schopni vést intenzivní diskuzi o dlouhodobé a střednědobé strategii eh, budov eh, v březnu. 24. března eh, potom budeme moci tuto strategii předložit k hlasování. To znamená, že by se to již odrozilo v rozpočtovém řízení na rok 2011. Domlouváme se tam tedy na kritériích pro obsazování místností, to znamená, kdo si může nárokovat kolik míst eh, v daných místností. Nebylo to aktualizováno od, z roku na rok, nicméně je to velmi naléhavé. Musíme zjistit, jaké plochy máme k dispozici, jaké další plochy potřebujeme a z toho tedy vyvodit střednědobou a dlouhodobou strategii pro užívání budov. Podobné je to eh, v oblasti informačních technologií. I tady jsme v rámci loňského rozpočtového řízení eh, obdrželi výzvu, tedy předsednictvo bylo vyzváno, aby předložilo dlouhodobou strategii. Eh, pracovní skupina pokročila i v této oblasti a já doufám, že na konci března bychom v rámci předsednictva mohli přijmout usnesení o oblasti informačních, eh, informačních technologií. Důležitá otázka je eh, vhodná rovnováha mezi internalizací a externalizací, kdy tedy nastane okamžik, kdy jsme příliš závislí na externích službách a kdy již nemáme dostatečnou kontrolu nad kvalitou služeb, které eh, přijímáme. Já se domnívám, že bychom spíše měli sázet na interní kapacity, že bychom měli rozvíjet spíše interní kapacity abychom eh, tady mohli zaručit příslušnou kvalitu. Eh, a nyní se pojďme podívat na oblast jazykových služeb. I to bylo velmi eh, důležité téma ve zprávě pana Maňky. I zde musíme optimalizovat rozdělení zdrojů. Myslím si, že v tuto chvíli Eh, ještě k optimální alokaci nedochází, že tu zatím není rovnováha mezi jednotlivými jazyky. To znamená, že musíme zohlednit situaci, která platí v tuto chvíli a ne situaci, která byla před pěti lety. A v závislosti na tomto posouzení potom eh, požádat třeba o další prostředky. Je tu ještě jeden specifický faktor, který je také velmi důležitý. Jak jistě víte, parlament jednal s Belgií o eh, novostavbách budov a o jejich vybavení. Počátkem ledna byla eh, formulová nebo parlament získal velkou částku 87 milionů. Otázka zní, jak tyto prostředky použijeme. Já si myslím, že parlament by udělal dobře, kdyby tyto prostředky chápal jako dlouhodobou investici, kdyby je tedy nespotřeboval v rámci toho každodenního provozu. Ovšem, jaká investice je ta správná, o tom ještě musíme diskutovat, ale v každém případě jsme najednou získali velmi zajímavý, zajímavý zdroj, který nám spadl do klína a my se musíme zamyslet nad tím, jak bychom ho mohli nejlépe využít ve, v, v dlouhodobý prospěch parlamentu. A na závěr mi dovolte eh, poděkovat za kvalitní diskuzi, kterou jsem zatím vedl s paní Triple již jsem hovořil o tom, že toto jsou prvotní úvahy. 8. března budou v předsednictvu předložena čísla a pokud bude všechno schváleno, tak eh, to pravděpodobně 24. března bude eh, přijato jako definitivní usnesení. Děkuji. Eh, Děkuji. Tak to bylo velice vyčerpávající prohlášení a velmi jasné. Mám tady několik žádostí o slovo. Máme nějakých 20 minut, vážené kolegyně, vážení kolegové, takže se pokusíme být struční. Pan Bogen jako první. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci přivítat eh, tuto zprávu. Myslím, že to byl nelehký úkol. A nedostali jsme vlastně hlavní směry od eh, Byra a e, to věci jistě zkomplikovalo a nejenom pro zpravodajku, ale také pro e, poslance. Máme lhůtu pro pozměňovací návrhy tento čtvrtek, takže tady s dovolením e, vyjadřuji určité znepokojení směrem i k generálnímu tajemníkovi. Nejprve dovolte, abych hovořil o těch 20% letech, o tom stropu 20%. Tady se zvy, navrhuje zvýšení z 20 na 22% a mě by zajímalo, jaký je váš názor, pane předsedo. Chceme tady požádat, aby předsednictvo a my jsme pracovali na tomto zvýšení a nebo jsme vybízeni, abychom nalezli způsoby, jak to financovat. Prostě Zajímal by mě váš názor na tuto věc. A další, co se týče priorit do budoucna, e, řídící systém integrovaný e, znalostní e, řídící systém, tak tady je možná otázka toho, zda toto racionalizovat Eh, možná, že ten, eh, to jedno eh, kontaktní místo na internetu pro členy by bylo dobré, je tady více těch míst, knihovna, observatoř a tak dále. A Eh, ohledně strategie co do budov, tak to už je opravdu téma, které je víc než nazrálé. A možná, že bychom se v tomto směru mohli zabývat i možností spolupráce s dalšími budovami a e, sdílet s nimi informace o nákladech. A pak je tady ještě jedna věc. Eh, další pracovníci pro sekretariát výborů vzhledem k implementaci Lisabonské smlouvy. Myslím si, že eh, do posud tady byli tyto, eh, tyto pracovníci přijímáni v souvislosti s na, eh, během práce. Ten náběh práce je značný a tady by to chtělo ještě trochu lépe promyslet. A pak Europol TV. Tady je zase možná způsob jak eh, věci zracionalizovat. Podívejme se na to, zda se k občanům dostávají eh, informace o parlamentu tím nejefektivnějším způsobem. A pak jsou tady stále náklady. Eh, některé z nich by si vyžadovaly určitou větší flexibilitu a takto jsem se snažil jenom stručně pojednat priority, které vidím v této oblasti jako důležité. Děkuji, vážený kolego, pan Fernanč. Děkuji, pane předsedo. Rád bych pozitivně zhodnotil práci paní zpravodajky. Děkuji také za přítomnost panu generálnímu tajemníkovi, panu Velemu. On tady správně eh, vyzdvihl priority, to znamená excelenci v právní oblasti a také eh, pomoc poslancům pro jejich práci v politických skupinách a výborech. Pokud jde o těch 20%, já si myslím, že to je něco, co musíme započítat do našich výpočtů, abychom potom nezažili nějaké překvapení. Já si myslím, že to není potřeba vidět tak dramaticky, jak se někdy děje. Máme samozřejmě rozpočet, na kterém jsme se všichni, na kterém jsme se všichni shodli. Eh, bylo také jasné, že takovéto prostředky eh, budeme potřebovat. Potom z jedné eh, rubriky bylo odečteno 127 milionů mm, eur, dostalo se to jinam, to znamená, že je to vyvážené. Rád bych tedy zdůraznil, že je velmi důležité, abychom tady eh, zohlednili pevné výdaje, to znamená povinné výdaje. A tyto výdaje musíme jasně vyčíslit. Minimální hranice, kterou potřebujeme proto, abychom dosáhli té excelence v právní oblasti, eh, tak jak si to představujeme, je právě daná těmi eh, jednoznačnými výdaji. To je totiž to minimum, které potřebujeme proto, abychom přežili a abychom mohli odvést práci, kterou, eh, na kterou můžeme být hrdi. Eh, těch 20% to buď dosáhneme nebo ne, to záleží na indexaci rubriky číslo 5. Eh, pokud jde o těch 20%, tak my máme pocit, že ta rubrika číslo 5 obsa- musí obsahovat veškeré správní výdaje a pokud by veškeré správní výdaje byly právě tady, tak těch 20% by představovalo ty prostředky, které dos, kterých dosáhneme pouze tehdy, pokud budeme silně přehná, přehánět. To znamená, že nejprve musíme vyčíslit ty povinné výdaje, ty e, obligatorní výdaje a následně si stanovíme kritéria pro další navýšení, tak aby naše zpráva rozpočtu zůstala účinná, efektivní a transparentní. Samozřejmě, že máme nově smlouvu z Lisabonu, ale když to srovnáme s předešlými léty, tak vidíme, že eh, získáváme stále další úkoly, nové úkoly a možná, že dochází k, určité, k určitým úsporám a měli bychom to nějak vyvážit. My skutečně chceme efektivní rozpočet, chceme dobrou rozpočtovou disciplínu, ale zároveň chceme rozpočet, který bude trvale udržitelný. A tady eh, hraje roli i ta otázka budov. My potřebujeme takový rozpočet, který zaručí to, že budeme vědět, co nás eh, čeká v příštích letech. A to je právě důležité, když si stanovujeme cíle pro sestavování rozpočtu. Je to důležité při eh, plnění našich cílů. Pokud si řekneme například, že chceme dosáhnout excelence v právní oblasti, tak se na tom shodneme a musíme toho dosáhnout. A, a to souvisí i s těmi 20%, protože to se ocitlo i e, v tom usnesení, bylo to součástí našich diskuzí, my jsme to přijali do našeho opravného rozpočtu a pokud jde o tento návrh a e, o ty Eh, další návrhy, tak si myslím, že v podstatě eh, se na tom dokážeme shodnout. Nicméně přeci jen jsou tu určité body, které bychom chtěli vysvětlit. Já nevím, jestli eh, je to dáno těmi jednotlivými jazykovými verzemi, těmi překlady, ale pokud tady čtu mm, efektivní personál, tak já si pod tou větou nedokážu nic představit. Nediskriminace. Eh, já zkrátka nevím, do jaké míry je to eh, jednoznačné to, co tady stojí. Proč najednou potřebujeme antidiskriminační opatření? Možná, že je to eh, dáno, jak jsem řekl, těmi překlady, že to není úplně jednoznačné. Je důležité, to už jsem řekl, abychom vyčíslili obligatorní výdaje, jestli jim budeme říkat skutečné nebo obligatorní výdaje, to už je jedno. Pokud kromě toho dosáhneme ještě těch 20%, tak je to o to lepší, ale e, pokud jich nedosáhneme, tak to také není dramatické. Nyní máme vyrovnaný rozpočet, máme tu variabilní náklady a my e, chceme vědět, jak to vypadá s analýzou užitku a nákladu, tak abychom mohli kvalifikovaně rozhodnout. Jsme si jistí, že v této formě eh, tomu bude tak, že eh, veškeré, eh, veškeré že veřejnost tady bude souhlasit s tím, co předkládáme, protože skutečně se to týká také veřejnosti občanů. I občané potřebují mít lepší legislativu a my jim ji chceme umožnit. Děkuji. Děkuji, Děkuji, vážený kolego. Mám tady celou řadu žádostí o slovo. Prosím, maximální stručnost. Máme nějakých deset minut. Pan Maňka je dalším. kolegovi. kolegovia spomenuli Děkuji. Pane předsedo, několik kolegů tady eh, si vzpomnělo na ten 20% min eh, limit. To pravidlo eh, platí nějakých 22 let a kdyby tady nebyla Lisabonská smlouva a neměli bychom statut poslanců, tak bychom zatím o tomto vzorci ani nejednali. A teď jde o to, jak to posunout dál. Je třeba zohlednit především ty aspekty, kvůli kterým se mění. Děkuji panu generálnímu tajemníkovi za to, to, že se tady zmínil o těch hlavních prioritách. Chci ještě upozornit na to, že před rokem poslanci Evropského parlamentu sdělili eh, něco zásadního v tom smyslu, že v roce 2010 by měly všechny by měli všichni poslanci Evropského parlamentu mít možnost jednat v jazyce, kterému rozumí. Chci poděkovat generálnímu tajemníkovi za to, že to, o toto usiluje a my musíme tímto směrem mít. i do budoucna v našich dokumentech. Před třemi lety jsme v našem Evropském parlamentu zahájili pilotní projekt, který řeší individuální tlumočnické služby. V prvním roce využití v roce 2008 jsme čerpali pouze 0,25 100 tisíc eur ze 4 milionů, což bylo velice málo. Já předpokládám, že to v tomto roce bude lepší než v roce 2009, ale potřebujeme informace i z této oblasti do budoucna. Když už mluvím o jazykových službách, tak eh, v této oblasti existuje eh, prostor ke zlepšení nejenom v Evropském parlamentu, ale i v dalších institucích. A proto jsme v roce 2010 eh, zavedli horizontální návrh. Dali jsme všem institucím 5 eh, financí na externí překlady tak bychom měli postupovat i v roce 2011. Ještě, jistě, že potřebujeme analýzy toho, co to přineslo a pak povím, uvidíme dál, jak postupovat. V letošním roce doufám, že všechny instituce budou také zkoumat možnost teleworkingu u překladatelů, jak to může e, přinést další úspory. V letošním roce také očekávám od Evropského parlamentu a všech institucí aktuální informace o tom, jak využívat naše dočasně nevyužité kapacity. Takové má každá instituce, například kopírovací služby, prostory kancelářské a tak dále. Takže je třeba tedy mít na stole návrhy, jak toto využívat. A pak ještě eh, k dohadovacímu řízení z ří... na loňského roku. V tomto směru chci říct, že v letošním roce tady eh, dos... bude proveden organizační audit, audit DG Inlo a organizačních služeb. Myslím si, že to bude další další zajímavé východisko pro eh, nadcházející roky. Poslední poznámka, my jsme konze- konsensuálně schválili projekt Dům evropské historie. Do toho je třeba zapojit další výbory, ne pouze rozpočtový. Mluvím o tom, protože máme další projekt Návštěvnické centrum. Když jsem ho navštívil, tak jsem viděl velkou sekci, která se zabývá nejenom historií Evropského parlamentu, ale historií Evropské unie. A je třeba, aby architekti obou dvou projektů se posadili vedle sebe a tyto věci disku, konzultovali a řešili eh, ve vzájemné koordinaci. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Pan Portáš je další. A prosím velice, velice stručně, pane kolego. E Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych se vyjádřil k těm 20, respektive 22%. Já si nemyslím, že bychom v tuto chvíli museli tuto otázku definitivně zodpovědět. Bude přece úplně stačit, že bude Eh, přijat návrh EPP, eh, tedy to, že v rubrice číslo 5 schrneme všechny administrativní výdaje a potom již nemusíme stanovovat konkrétní procento. To tedy nemusíme odpovídat, na to tedy nemusíme odpovídat nyní. A za druhé, Rád bych se zamyslel nad definicí parlamentního rozpočtu, Eh, to je jedna věc. A úplně oddělená věc je zacházení s tím parlamentním rozpočtem. Já si myslím, že eh, ten parlamentní rozpočet bychom měli chápat odděleně od rozpočtu jiných institucí. Na jedné straně jsou tu politiky, které eh, máme společné s ostatními, máme tu racionalizační nástroje, ale Zároveň e, se to netýká definice rozpočtu pro konkrétní instituce. Samozřejmě, že ale díky tomu jsme schopni dosáhnout určitých úspor. Souhlasím s vámi. 65 milionů euro na lepší legislativu, na zjednodušení legislativy, e, více peněz na asistenty, to všechno je pěkné, ale má to jeden háček. Můžeme to obhájit pouze tehdy, pokud zároveň v tomto výboru budeme dostatečně odvážní a jasně řekneme, jaké výdaje na druhé straně nejsou oprávněné, kde naopak můžeme šetřit. Jsou to výdaje za nás, poslance, které nejsou oprávněné a které bychom mohli uh, snížit, protože jsou tu různé podpory, různé dotace, subvence a e, nemá všechno úplně e, jednoznačný smysl. Pokud totiž budeme uplatňovat různá měřítka, tak abychom to prosadili, a pokud nebudeme dodržovat jedno, jednoznačná kritéria, tak budeme mít problém. Samozřejmě, že všechno, co děláme, si dokážeme dobře zdůvodnit, ale myslím si, že bychom měli provést příslušnou analýzu a měli bychom se podívat na všechny naše výdaje, ať už jsou to diety nebo jiné příplatky. O tom jsme hovořili již v červenci a řekli jsme, že prověříme ještě jednou naše cesty. Já si myslím, že tady je skutečně celá řada variabilních nákladů, eh, které je možno snížit. Jsou to náklady, kde máme rezervy, kde vydáváme příliš mnoho peněz. Děkuji. Děkuji, kolega Ben. Děkuji, budu velice stručný. Nejprve chci poděkovat Helze Myslím si, že ten návrh je opravdu dobrým základem pro další diskuzi a také děkujeme za prezentaci generálnímu tajemníkovi Velemu. Mám jednu otázku. Vlastně všechny body se týkaly potřeby zvyšovat eh, E, zdroje. Ale protože jsme rozpočtový výbor, tak nás zajímají i úspory. Chtěl bych vidět, zdali by generální tajemník také předložil priority v oblasti případného e, z, zeštíhlování nákladů, racionalizace, lepší a efektivnější řešení vedoucí k úsporám, protože já si myslím, že i to by mělo a je sou, součástí vašich prognóz, ne? Děkuji vám. Mám ještě řadu dalších žádostí o slovo, o slovo, bohužel času se nedostává, takže bych navrhl tolik. Pan generální tajemník by mohl poskytnout v písemné podobě odpovědi na otázky, které se ho přímo týkají a e, teď dám slovo Helze e, k závěrům a ostatním kolegům se moc omlouvám, ale slovo jim již udělit nemohu. Takže Helgo, pokud byste byla tak laskavá a e, uzavřela tuto výměnu názorů a vyvodila z ní závěry. Děkuji. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Principiálně mohu říci, že jsem samozřejmě pro každé zlepšení, ať už se jedná o zlepšení managementu, lepší organizaci, všechno to, co vede k úsporám. Pro všechno to jsem otevřená. Zároveň si musíme uvědomit, že se nacházíme ve zvláštní politické situaci. E, Práce, schopnost, akceschopnost parlamentu a jeho výboru by měla být zlepšena. To je samozřejmě politický cíl, který sdílím. Nezávisle na této situaci bych ráda zdůraznila, že v tuto chvíli nemáme na stole žádné konkrétní číslo. V tuto chvíli se pokoušíme o jakýsi prvotní nástřel. Nicméně, pokud bych měla zvolit jedno číslo, které předložila komise, tak eh, na rok 2011 počítá s rozšířenou eh, marží eh, ve výši 109 milionů. Já vím, že ta čísla zatím nejsou úplně přesná, to je mi jasná, jasné, ale uh, znamenalo by to o 160 milionů více. Eh, je tedy zřejmé, že eh, těch 22%, o kterých tu hovoříme, ne, nebude moci pokrýt tu marži, která, se kterou se počítá. V každém případě bych ale ráda poděkovala kolegům za jejich stanoviska. Budu se snažit v příštích dnech Eh, pracovat dále na svém politickém eh, konceptu i na konkrétních číslech. Uvedu pouze eh, malý příklad. Postižení v parlamentu. Nikde nemáme Brailovo písmo. Bylo to také již eh, kritizováno lidmi zvenčí. Tito lidé kritizovali, že ten eh, parlament, budova parlamentu, že není dostatečně vybavená například pro nevidomé lidi. Já se tedy pokusím předložit v této eh, souvislosti určité návrhy, určité zlepšovací návrhy. Děkuji. Très bien, je vous remercie. Donc... Euh, Děkuji, zpravodajce. Nyní navrhuji, abychom eh, toto téma zatím už ponechali. A mm, další názory si vyslechneme až na další schůzi a také vyjádření pana Alvara, protože eh, už je půl sedmé a vyčerpali jsme tedy část dnešní schůze. Děkuji vám všem za pozornost, děkuji také Helze, děkuji generálnímu sekretariátu